Uh, Dobré ráno, vážení kolegové. Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Máme poměrně nabitý program na dnešní dopoledne a tím pádem mi jistě dovolíte zahájit zasedání výboru Libe pro dnešní den. Nejprve činnost agentury Frontex ve Středomoří. Přizvali jsme eh, pana Arias Fernandese výkonného ředitele Frontexu, aby nás informoval o operačních aspektech činnosti Frontexu v tomto regionu. Eh, pokud vím, tak pan Fernandez nás také uvede do stávající situace na vnějších hranicích. Děkujeme vám, že jste přišel, pane kolego. Vítejte na našem výboru a rovnou máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, že jste přizvali Frontex eh, dnes jsem za účelem této prezentace. Začnu tím, že bych vám poděkoval za eh, rozumné hlasování o rozpočtu Frontexu včera. Doufejme, že i rozpočtový výbor se bude vaším přístupem řídit. Včera jsem sledoval debatu zde ve výboru a poslouchal jsem i komisařku Malmströmovou. Některé dotazy zůstaly nezodpovězeny a tak bych dnes rád začal tím, co to Frontex je a jak funguje, což vám třeba některé z těch zbývajících dotazů zodpoví. A kromě toho tady mohou být lidé, kteří Frontex neznají, pro které bude jistě užitečné se to dozvědět. Vytvořením šengenského prostoru se vnější hranice členských států EU staly vnějšími hranicemi EU, kde řešíme buď vysoké migrační toky a nebo bojujeme se transhraničním zločinem. Tyto hranice totiž teď slouží všem členským státům, nejenom některým z nich. Role Frontexu je primárně podporovat členské státy právě v těchto činnostech tím, že koordinuje operační spolupráci na vnějších hranicích Unie Zejména ale ne pouze společnými operacemi, které jsou založeny na principu solidarity a dobrovolné spolupráce. Třeba víte, že Frontex nemá vlastní technické vybavení, ani letadla, ani lodě, ani nic takového, ani nemá vlastní pohraniční stráž, která by prováděla vlastní pohraniční kontroly. Takže Frontex musí využívat jak lidské, tak technické zdroje, které mu zpřístupní členské státy. Tyto zdroje během operací jsou pod velením a pod kontrolou členského státu, ke kterému patří. Ne, prostř- ne, máme pouze Mezinárodní koordinační centrum pro jednotlivé operace, které je opět vedeno eh, zemí, která ty operace hostí. Ovšem, Pakliže například v průběhu námořní operace e, se vyhlásí případ hledání a pomoci, pak je velení nad těmito zdroji převeleno na příslušné národní záchranné centrum. Tím pádem už ta operace není pod naší kontrolou, ale je to operace záchrana. Všechny společné operace jsou prováděny na základě operačního plánu, který je odsouhlasen s hostitelskou zemí a je založen na analýze rizik, která je připravena předem. Společné operace Frontexu jsou financovány z rozpočtu agentury Frontex, přičemž eh, členským státům eh, vyplácíme náklady, které jim vznikly participací na této operaci. Je to možná až příliš jednoduché a stručné, ale je potřeba dostat se už k bodu, který je dnes na pořadu jednání. Nicméně ještě předtím bych rád využil tuto příležitost a pozval všechny poslance z tohoto výboru, aby přijeli do Varšavy, kde je můžeme podrobně informovat o Frontexu a mohou tam také rovněž na, zároveň navštívit jednu z našich operací, pakliže si to budou přát. Co se týká mé prezentace, Začnu tím, že mám poskytnout přehled situace ve Středomoří. Poté vám stručně prezentuji aktivitu naší agentury na příští týdny a měsíce. Na úrovni EU v první polovině roku 2014 jsme viděli dramatický pokles, pardon, nárůst nelegálních překročení hranic eh, na vnějších hranicích EU. Vidíte to na snímku. Bylo to více než 121 tisíc, eh, což nám nahlásily členské státy, což bylo mnohem víc než těch 107 tisíc nelegálních překročení hranic, které máme nahlášené za celý rok 2013. Když to porovnáme s předchozími roky, když se podíváte na eh, konec července, bylo to daleko nad hranicí let 2009-2010. Pakliže trendy budou pokračovat tak, jak teď, eh, což je pravděpodobné, pak celkový počet nelegálních přechodů hranic bude daleko vyšší než v roce 2011, kdy to bylo 141 tisíc, což byl zároveň rok arabského jara. Tradičně od roku 2009 docházelo k relativně málo zjištěným případům v první polovině roku, což se pak zvyšovalo v druhé polovině roku. Protože měsíce druhé poloviny roku jsou prospěšnější pro přechody hranic po moři. Tady vidíte migrační toky ke e, konci července. Vidíte zde tři hlavní kanály, e, zejména ve středním středomoří, což bylo více než 87 tisíc e, migrantů a to jsou tady prosím ty menší kanály i ty největší z nich. A za stejné období eh, ve stejné oblasti to bylo pouze 15 tisíc eh, osob. Eh, ovšem teď tady máme také kanál z východní Evropy přes Turecko, což je více než 25 tisíc osob. Ve, východu, ve východním středomoří většina migrantů pochá, přicházela přes Adriatik, což je nejběžnější modus operandi po posílení pozemních hranic Řecka a po posílení pozemních hranic Bulharska po prosinci 2013. Většina těchto migrantů jsou Syřané a Afgánci. E, destinace není Řecko, naopak e, tito lidé často pokračují do dalších členských států, kde žádají do, o azyl. Na západě Středomoří došlo k výraznému navýšení detekcí v porovnání s loňským rokem, zejména eh, na hranicích Španělska. Nicméně hlavní navýšení je eh, střední oblast, oblast centrálního středomoří, což je předmětem tohoto snímku. Od eh, roku 2006 v Středomoří, ve středním Středomoří, se eh, tyto kanály pohybují na eh, prvních příčkách našeho žebříčku. Je to více než 106 tisíc průměrně příchodů ročně. Eh, často je to pouze za období červenec až říjen, kde jsou, jak říkám, nejlepší podmínky pro přejezd moře. Většina těchto migrantů pak pocházela z Libie. Co se týká národnosti migrantů, když to porovnáme opět se stejným obdobím za loňský rok, leden až červenec, počet Syřanů se zvýšil z hruba 6 tisíc na asi tak 30 tisíc osob. Většinou odcházejí z Libie a Turecka. Eh, jakmile jsou v Itálii, nebo v Řecku. Jen velmi málo jich žádá o azyl, většina míří jinam, například do Německa, do Skandinávie nebo do Nizozemska, kde pak žádají o azyl. Eritrejci e, jsou další velkou skupinou, opět hlavně z Libie. Většinou jsou to mladí svobodní muži, kteří e, chtějí žádat o azyl ve Švédsku, Německu nebo Nizozemsku. E, snaží se vyhnout snímání otisků prstů v Itálii, protože dobře vědí, že eh, by se mohlo stát, že do Itálie z, ze Skandinávie zpět pošlou. Eh, je fakt, že u Eritrejců odpovídá počet příchozích migrantů často eh, žádostem o azyl v Itálii, což znamená, že Itálie je pravděpodobně asi jejich cílová destinace. Na dalších snímcích vidíte poněkud lepší přehled situace v středozemním moři. Eh, tady vidíte záchranou oblast Itálie, tady to jsou dvě záchranné oblasti, je to maltská a italská, tedy italská je nahoře, maltská dole samozřejmě. Tady vidíte operační oblast Mare Nostrum, která se protíná s těmi dvěma záchrannými oblastmi, ale zejména je to v té maltské oblasti, a dále vidíte ty tečky žluté, představují jednotlivé akce. A vidíte, že většina z nich je blízko libýského pobřeží a v té oblasti Mare Nostrum. Asi to bude jasnější na dalším snímku. Tady se snažíme naznačit, odkud ty jednotlivé lodě pocházejí. Takže Eh, tady to jsou zjištěné lodě podle země původu a jasně tam vidíme, že většina z nich pochází z Libie. To jsou ty zelené tečky. A eh, byly buď eh, dohledány nebo zkrátka zachráněny v té dohledové oblasti Mare Nostrum, což je ta fialová šrafovaná čára na mapě. A opět velmi blízko libijského pobřeží. Některé lodě pochází z Egypta, to jsou takové ty tmavo-šedé tečky. E, cestovali velmi daleko, ale mířili často na Sicílii, anebo do Půlie. A pak tam jsou fialové tečky, e, ty pochází z Řecka, ty lodě, a nebo také z Turecka, což jsou tedy potom ty e, světlé, žluté až oranžové tečky. Jak už jsem vám vysvětloval, Došlo k navýšení eh, migračních toků ze všech tradičních zemí, přičemž hlavní zemí zůstává Libie. Což je tedy jednak nejvíc lidí absolutně a také eh, nej, největší procentuální nárůst, 73% v loni eh, a 83% letos. Co se týká migračních skupin, jsou to hlavně Eritrejci a Syřané z Libie. Z Egypta jsou většinou Syřané, téměř polovina, a pak také egyptiané, což je dalších 24%, a migranti pocházející, tedy odjíždějící z, z Turecka jsou opět většinou Syřané a Afgánci. Na závěr, Libie je e, zdaleka největším zdrojem migrantů zjištěných ve středním středomoří. E, většinou jsou to Eritrejci, ale Syřané a různé africké národnosti. Egypt je pak druhou zemí v žebříčku, eh, zemí s nejvyšším počtem odjíždějících migrantů do Evropy a z Tuniska a dalších zemí je migrantů mnohem méně. Kromě ovšem počtu si musíme uvědomit toto. Cesta migrantů z Libie je teď daleko kratší než před operací Mare Nostrum, protože mnoho lodí je zachyceno právě v této operační oblasti. Tím pádem eh, migranti dostávají méně vody a méně paliva. Důsledkem je, že pakliže je nikdo nezachrání včas, pak to zvyšuje riziko pro ně. Lodě jsou velmi často ve velmi špatném stavu a velmi často dochází k nehodám i velmi blízko libýského pobřeží. Velmi často migranti eh, cestují ve vlnách, chtějí využít klidného moře nebo dobrého počasí. Eh, italské úřady často informují až o 50 lodích za den, což samozřejmě stěžuje záchranné operace. Eh, tady to je poslední snímek mé prezentace. Tady vidíte jenom to, že většina uprchlíků, kteří jsou zadrženi z Libie, jsou tuniské národnosti. Modus operandi je takový, že tuniské rybářské lodi odjedou z Tuniska a jakmile jsou v libýských teritoriálních vodách, tak čekají na moři, na migranty, které tam někdo přiváží na gumových člunech, poté z gumového člunu přesednou na tuniské plavidlo a na těch snímcích dole na snímku vidíte 15-metrovou dřevěnou 15-metrovou eh, dřevěnou rybářskou bárku s více než 300 lidmi na palubě. A dole vidíte eh, sekvenci toho, jak tuniská rybářská loď zachraňuje, eh, zachraňuje člun migrantů poté, co ti migranti byli tady odvezeni. Eh, velmi často se stává, že takovéto dřevěné čluny se zkrátka nechávají na volném moři, pak je někdo zachrání a prodává je jaksi dalším várkám migrantů v celkové ceně 15 až 20 tisíc amerických dolarů. Teď, když dovolíte, bych vám stručně představil naše stávající aktivity v oblasti Středního středomoří a naše plány. Frontex momentálně koordinuje dvě společné operace v Itálii, Hermes na jihu Itálie, ne, na jihu Sicílie a Eneas eh, v Puli a Kalábrii. To vidíte tady na snímku. Celkem eh, se na tomto participuje 22 členských států. Obě tyto operace jsou naplánovány až do září, tedy v září budou končit. Vzhledem k tomu, že tok migrantů je nadále vysoký, rozhodli jsme se prodloužit operaci Hermes až do konce listopadu a budeme mírně navyšovat její prostředky. To bude umožněno tím, že eh, trošku seškrtáme pohraniční operační aktivity tak, abychom měli příslušný rozpočet přibližně 2,3 milionu euro na rozšíření eh, mise Hermes. Po této alokaci pak bude rozpočet Frontexu na nule, takže už žádné další operace provádět nemůžeme. Zatím nemáme žádné potvrzení ze strany italských úřadů, co se týká budoucnosti programu Mare Nostrum, zda bude tento ukončen nebo ne a pokud ano, tak kdy. Ovšem, vzhledem k tomu, že se to může stát, plánujeme již novou společnou operaci. Ta se bude jmenovat Triton. A zítra proběhne schůzka v Římě, kde budeme diskutovat o této nové možné společné operaci. Jakmile budou podrobnosti odsouhlaseny, pak e, vyhlásíme výzvu po účasti pro členské státy a s komisí zhodnotíme možnost transferu nějakých prostředků z rozpočtu tak, aby tato nová společná operace mohla být financována. Jasná už je jedna věc a tu bych chtěl zdůraznit. Jednak společná operace Triton nebude nahrazovat Mare Nostrum, ani mandát, ani dostupné zdroje nám to neumožňují. Operační oblast této nové společné operace bude pokrývat eh, stávající operační oblasti Hermesu a e, operací Hermes a Eneas, takže z toho máte dobrou představu, kde se, kde se tato operace bude provádět podle tohoto snímku. A tím pádem tato operace bude blíž evropskému pobřeží než Mare Nostrum. Plánujeme nasadit více zdrojů, než kolik máme nasazeno v poli v současnosti, a to tedy prosím pro ty dvě operace dohromady a odhadované náklady jsou zhruba 3 miliony euro za měsíc. Eh, abych to finalizoval, paní předsedkyně, spuštění společné operace Triton bude záviset na dvou věcech. Jednak dostupnost eh, prostředků z rozpočtu, abychom je transferovali do Frontexu. Máme už určité indikace, že by to snad mohlo být možné. A za druhé, připravenost členských států účastnit se na této operaci a poskytnout jí technické a lidské zdroje. Děkuji vám za pozornost. Eh, Děkujeme, pane Ariasi Fernandézi, za tuto nesmírně podrobnou prezentaci. Milí kolegové, vidím, že se přihlásilo mnoho z vás, kteří by chtěli vystoupit, takže musíme ukončit náš seznam přihlášených do diskuze. Jakmile ještě tři další kolegy, dobře, čtyři, pět, připíšeme. Takže budete mít půl minuty všichni, to jenom abyste to věděli, protože skutečně budeme muset velice, velice striktně dodržovat čas. Protože jinak to nestihneme. Čili a nyní přečtu všechna jména, tak aby jsme zajistili, že jsou všechny na seznamu. Mrs. Wikström, Mrs. Keller, Mrs. Guillaume, Mr. Lopez Aguiar, uh, eh, Mr. Kirkos, uh, eh, Mrs. Eh, Renaud Dallon, Mrs. Vergia, Mr. Hala Aho, uh, Mrs. Kienge and Mrs. Gomez. Uh, and Mrs. Uh, I don't... Uh, a teď to nevidím, vidím ještě jedna paní kolegyně, paní Spinelli. A tím jsme ukončili náš seznam. Ještě jeden? Ještě vidíme někoho? Ještě. Dobře, takže vši... Dobře, takže ještě dvě, tři jména. Dobře, tak to ještě. Každý bude mít jednu minutu. Takže paní Zipel, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. E, pokusím se. E, děkuji vám, že jste nám jasně řekl, jaké jsou kompetence a odpovědnosti Frontexu a e, kde leží kompetence členských států v této oblasti. Toho se ovšem ale týká také má otázka. Při výzvě parlamentu Eh, že při eh, operacích Frontexu musí být respektována základní práva. Jak to eh, funguje v praxi s členskými státy? Jak intenzivně mohou zaměstnanci Frontex, Frontexu prosazovat tento přístup, když to členské státy chtějí jinak. Za druhé, zmiňoval jste rostoucí počty uprchlíků a rostoucí počty nelegálních přechodů hranic. Chci se zeptat, jestli i u těch takzvaných nelegálních přechodů hranic eh, existuje nějaká hlavní země původu a jak vypadá spolupráce a rozpoznání toho, že se jedná o nelegální imigranty a ne o uprchlíky. Eh, nakonec, když bude počet uprchlíků stoupat, nastává otázka, jak připravené jsou státy dávat víc personálu, víc materiálu a víc peněz aby se e, tyto jaksi dodatečné rozšiřující se úkoly zvládly. O tom jsem neslyšela nic a bylo by to velmi zajímavé. A nakonec, e, my už jsme včera hovořili o novém programu Frontex Plus, anebo už se to jmenuje jinak, to já nevím. Není nám stále jasné, jak kdyby se jasně vymezila iniciativa italské vlády na jedné straně a Frontexu a všech ostatních členských států na straně druhé, jak by vypadala ta spolupráce a jaký by potom byl příspěvek agentury Frontex. Děkuji vám. Děkujeme, paní Zipa, paní Holmajer má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně. Mám tři otázky. Eh, jednak, jak velká je připravenost na spolupráci v zejména zasažených státech, například v Řecku a v Itálii s Frontexem, protože eh, vzájemně eh, samozřejmě by měla být otevřenost a jste kamarádi, anebo narážíte spíš na to, že existují určité jaksi, jak, určitě, určitým způsobem rezervovaný přístup a výhrady. Za další, jaké znalosti máte o tom, jaké finanční prostředky dostává Frontex od těch postižených členských států? Žádáte o peníze nebo ne? A pokud ano, eh, kolik eh, od těch států dostáváte a proč? A za další, máte nějaký celistvější pohled do problematiky registrace uprchlíků, tedy to znamená ty přijímací procedury, jak se registrují, kdy a kde probíhají první rozhovory s nimi, Máte o tom nějaký celistvý přehled, nebo eh, tady se ta spolupráce s Frontexem jaksi, eh, jaksi nevyužívá, aby se tak řeklo. A možná ještě jedna otázka hmm. nakonec, co se týká eh, této problematiky. Jsou všechny ty jednotky, které jsou činné v, středo, v Středomoří, připraveny s Frontexem spolupracovat například na školení například co se týká zacházení s uprchlíky, anebo na toto připraveny nejsou. Děkuji. Wikström. Jdeme, paní Wikström má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré dopoledne. Přeji. Bylo nesmírně zajímavé vás poslouchat. Poslouchat ohledně všech těch operací, ke kterým dochází, všechny ty informace si vyslechnout. Jak víme, tak Frontex to je záležitost, o které neustále diskutujeme v našem parlamentu a docházelo k různým změnám, nařízení mnohokrát v této oblasti. Frontex je něco, čemu se věnujeme skutečně po dobu mnoha let. Proto bych se ráda zeptala, když ty operační plány, kdy budou ty operační plány pro Frontex Plus k dispozici pro nás, pro europoslance, tak abychom se na to mohli podívat, podívat se na všechna ta ochranná opatření, která například a musí být uplatněna ohledně základních práv. To je klíčová záležitost. Hovoříte zde i o nové operaci, o nové operaci Triton. Je zde nějaká přidaná hodnota v této oblasti? Došlo k nějaké zásadní změně v rámci operačních plánů? Nebo jaký je rozdíl mezi touto novou operací a dvěma operacemi, které jsme zde měli již v minulosti, Aneas, Hermes a rovněž Frontex Plus, když to srovnáme s touto novou operací. Možný úspěch těchto operací samozřejmě závisí i na ochotě členských států přispět, To jsme si všichni vědomi. Mohli byste, prosím, specifikovat, jakou pomoc již máte k dispozici ze strany členských států, jaké přísliby, možná se podívat i na nějaký přehled jejich ochoty či neochoty přispívat k těmto operacím Frontexu. Děkuji. Děkujeme, paní Keller má slovo. Děkuji za slovo a děkuji za nesmírně zajímavou prezentaci. Myslím, že by bylo mnohem zajímavější, kdybychom eh, se mohli podívat i na všechny tyto slajdy, kdybychom jim měli k dispozici. Nejenom eh, se na ně podívat jako na slajdy. Ano. Vy jste se zmínil o různých eh, zaměřeních těchto operací. Já se zda by to mělo být teda spíše humanitární zaměření nebo ochrana hranic, pokud to teda bude tato nová operace spíše záchrana operací, jakým způsobem vaše agentura poskytne takovou službu, protože vy jste v podstatě organizací nebo instituci, která chrání hranice, není to humanitární organizace, čili jak to jde ruku v ruce. Ty tři miliony eh, měsíčně, o tom jste se zmínil, jak očekáváte, že získáte tyto prostředky? Jaké přísliby zde máte ze strany členských států a jaké příspěvky očekáváte? Bude to, mm, spíše to budou lodě, nějaký pracovníci, letadla, helikoptery? O co máte zájem? Co očekáváte? Samozřejmě, že toto všechno nevyřeší problémy, lidi, kteří riskují své životy při přechodu Středomoří. Je jasné, že to vyžaduje politickou reakci, politickou odpověď a podle mě to může fungovat jenom v tom případě, když budeme mít opravdu legální možnosti pro uprchlíky, aby se dostali do Evropy. Protože pokud náš asilový systém neumožňuje přístup do tohoto systému, no, tak to prostě nemůže fungovat. Nejde pouze o to, že tam budeme prostě vysílat další a další patrolující lodě. Musíme zde mít právní možnosti, legální možnosti pro tyto lidi, kteří nemají jiné možnosti, než riskovat svůj život a dostat se ilegálně do Evropy. A poslední otázka, která je trošičku propojená, ale vlastně i samostatná. Ty mm, nařízení, které máme k dispozici, které se týká Frontexu, na kterém jsme nedávno pracovali, dokončili u nás v Evropském parlamentu. Jaká je jeho implementace, jak to tam vypadá, protože to je propojeno i s tímto konkrétním úkolem. Paní Guillaume, děkujeme. Ano, děkuji Děkuji za tuto prezentaci, opravdu děkuji za všechny tyto informace, které se týkají Frontextu. Samozřejmě, že to není žádná novinka. Vidíme zde určitý rozpor mezi rolí této agentury, to znamená ochrana hranic a na druhé straně samozřejmě záchrana lidských životů. A opravdu jsem nesmírně ráda, že jste se zmínil velice upřímně o některých aspektech, které jsou takové opravdu protichůdné, rozporuplné. Vidíme zde, že dochází opravdu k nárůstu aktivit těchto pašerů padáků, mnohem méně lodí, mnohem méně vody, mm, samozřejmě prostředků a tak dále. Čili jsou to opravdu šílené záležitosti. Ano, jste se zmínil o tom, že nenahrazujeme Marenostrum, ale že Aneas a Hermes již vlastně budeme končit. To znamená, že Frontex bude pra, především chránit hranice. A druhá záležitost, Slyšeli jsme zde o tom, že zde budeme mít koordinátora pro migrační toky ve Středomoří. Zmínil se o tom prezident Francie. Děkujeme. Pan López Aguiar má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já rovněž si velice cením této prezentace. Děkuji eh, váženému panu kolegovi za tuto prezentaci. A já mám takovou osobní otázku. Já takové nedorozumění, takové trošku, takový zmatek, který zde vidím pokud jde o pokračování operace Mare Nostrum na jedné straně a potenciálním projektem Frontex Plus. My jsme to viděli již včera, paní komisařka Malstromová již se o tom zmínila včera. My jsme slyšeli různá prohlášení zástupců italské vlády, to nás trošku zmátlo. Údajně Frontex Plus by měl nahradit to znamená, že by měl nahradit. Nejenom, že teda dojde k nějakému pokračování, že to bude pokračování Mare Nostrum, ale že to nahradí tuto operaci. A my jsme to tak si teda nepochopili asi, jakým způsobem to proběhne. Ovšem z vaší prezentace ty organizace, ty mafie, které, které převádějí e, lidi, které zneužívají tuto situaci, tak aby teda se tito lidé dostali na vnější hranice Evropské unie, že mají povědomí o těchto operacích, že snížili v podstatě například i paliva e, pro tyto lodě a očekávají, že tyto operace, tyto záchranné operace na otevřeném moři zvýší své aktivity. Čili jak vy to hodnotíte, jak to bude probíhat, pokud jde o informace, pokud jde o rozsah, o povahu, o charakter. Nebo vůbec rozsah operací Frontexu v, ve Středomoří. Jak je možné, že mají tak úžasné informace, mnohem lepší dokonce než my v parlamentu? Děkujeme, pan Kirkops. Děkuji za slova, vážení. Vážená paní předsedající, rád bych poděkoval za to, že je pan Arias Fernandez mezi námi. Ano, já bych si rovněž přál jako paní Kellerová, abyste se podívala trošku i na ty finanční aspekty, na finanční prostředky, které máte k dispozici. Protože například u nás samozřejmě bez Frontexu, u nás v Řecku by byly ty výsledky mnohem, mnohem samozřejmě horší. A dokonce i za pomoci Frontexu a jejich aktivit um, je ta situace opravdu šílená, velice smutná, proto bychom chtěli posílit jejich prostředky u nás, všechny možnosti. Ano, vy jste hovořil o tom, že potřebujete rovněž vědět, že jednotlivé země jsou připraveny, že chtějí přispět eh, do tohoto programu. Samozřejmě ovšem jsou zde země, které jsou jaksi první na ráně, které nemohou sami nést na svých bedrech všechny tyto náklady spojeny se záchrannými akcemi. Proto bych se rád zeptal, zda to bude Frontex plus, a to bude teda skutečně něco samostatného, že to nebude Marenostrum. Ano, víme, že došlo k záchraně mnoha, mnoha životů díky eh, Mare Nostrum. Ovšem 2000 lidí v, eh, v tomto roce již přišlo o život. Ano, je to samozřejmě šílená záležitost na jihu středomoří. Itálie nemůže reagovat sama, tyto země nemohou reagovat sama. Je proto nesmírně důležité, aby Evropská unie, aby všechny členské státy přišly s konkrétními výsledky, s konkrétními, eh, s konkrétními plány, tak aby jsme zabránili takovým dramatům. Ano, hovoří se zde i o tom, že zde budeme mít koordinovanou operaci Frontex Plus, který by nahradil Mare Nostrum. Ehm, hovoří se o tom, že eh, teda se všichni zapojí do tohoto programu. Ovšem, prostředky tohoto projektu zatím ještě nejsou úplně jasné. Bude hlavním cílem zaměřit se na vyhledávání a na záchranu migrantů, asilantů na tomto moři. A jak to bude vypadat, jakmile taková záchrana akce již byla provedena? Mnoho již bylo řečeno, dneska jsme o tom slyšeli několikrát. Klíčem úspěchu této operace je samozřejmě co možná největší účast všech členských států a skutečná evropská solidarita. Mohli byste nám říct, jakým způsobem členské státy se zhostily těchto návrhů, těchto, na, těchto všech vašich názorů které, a na, návrhů, které mají na stole. Děkujeme, paní já má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já rovněž bych požadovala, abychom všechny dokumenty, které nám byly prezentovány, měli k dispozici, protože tam tolik čísel, tolik různých čísel, eh, která zde kolují a která nejsou konkrétní, proto je velice důležité, abychom měli tato konkrétní čísla od Frontexu. Ano, samozřejmě, že jsou zde lidská práva, která nám leží na srdci, mezinárodní závazky a tak dále. My jsme samozřejmě na začátku našeho volebního období schválili konkrétní dokument v tomto ohledu. Mare Nostrum byla zahájena po dramatu u Lampeduzy. Tam jsme viděli více než 300 eh, eh, lidí, kteří přišli o život eh, v loňském roce. Ano, samozřejmě potřebujeme zachraňovat lidské životy, to já nespochybňuji. Máme zde ovšem čísla, která rostou. Proto bych se ráda zeptala, jak to vypadá, jaký je vývoj v této oblasti. Ráda bych to pochopila lépe. A co se děje s těmito lidmi poté, co například teda došlo k tomuto zachycení a tak dále. My víme samozřejmě, že většina těchto lidí přichází ze Syrie, jsou to Eritrejci, že potenciálně asi budou žádat o hlasy. Ovšem, co se s nimi teda poté stane, jaké, jaká jsou ta čísla, jak vypadá realita, prosím. Já jsem si přečetla ve francouzském tisku to, že prohlášení Frontextu mm, by mohla být skutečně nesmírně zmanipulována. Hovoří se zde o zvýšení, o nákladu 150% a tak dále. Čili myslím si, že bychom opravdu měli být velice opatrní a porovnávat jen to, co je porovnatelné. Vidíme zde z, od, samozřejmě, jak se ta čísla vyvíjejí každým čtvrtletím a tak dále. Se rostou tato čísla. Ovšem je to spojeno i s mezinárodní situací, s tím, co se děje na Blízkém východě, v Jižním Středomoří a tak dále. Čili vaše agentura Frontex by měla být nesmírně opatrná při publikaci těchto informací. Já když se podívám na tato čísla, jak to roste, plusy, minusy a tak dále, je to asi tak 100 tisíc lidí každoročně, bych řekl. Vážená paní kolegyně, ano, já již budu velice rychle, paní předsedající. Ano, italská vláda hovořila, vyhlásila o Mare, Mare Nostrum, um, tento program. Já bych se ráda ještě zeptala na podrobnosti této oblasti. Vím, že naše texty evropské jsou zablokovány některými členskými státy, který se to týká. Vidíme to i v, v Dublinu 3. Já skutečně, když hovoříme o záchraně lidských životů, tak bychom neměli hovořit pouze o finančních prostředcích, měli bychom povolat všechny k odpovědnosti. Děkujeme, pan Halahol. Děkuji za slovo, paní předsedající, a děkuji panu Fernandézovi za jeho prezentaci. Máte pocit, že tyto vzrůstající aktivity, záchranné aktivity ve Středomoří, jak si podpořili ochotu, chuť čím dál, tím většího počtu lidí k tomu, že se vydávají na tuto cestu a zvyšuje to tragédie na moři. Podobně jako mnoho předřečníků bych se rád zeptal, zda aktivity Frontexu jsou teda propojeny s ochranou hranic, eh, bránit ilegálnímu přechodu hranic nebo jde čistě o námořní záchranné operace. Děkuji. Paní Kienge má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já mám rovněž eh, dva dotazy Mnoho zde bylo již řečeno o technických detailech, ovšem nevidím zde žádný politický vzkaz, žádné politiky, žádné jasné signály v této oblasti. Mare Nostrum byla operace, která změnila přístup v téhle, celé této oblasti, která změnila postoj k této oblasti, pokud šlo o to vytlačování na moře a tak dále, pokud jde o záchranné operace. Ovšem my zde potřebujeme určitý kulturní posun, když se podíváme na všechny ty migrační toky a cíle. Frontex, Frontex plus Triton, ať už tomu říkáme jakkoliv, změní své cíle, změní své poslání. To znamená, že nebudou pouze patrolovat hranice, ale řekněme, zahrnou do toho hlavně ten lidský faktor, to, co je klíčem všech těchto operací. A proč by Itálie, to je další otázka, proč by Itálie sama měla rozhodovat o osudech eh, milionů lidí? Asi by to měla být spíše Evropská unie. A ještě na závěr, a co Organizace pro lidská práva? Děkuji, paní Gomeš, má slovo. <clears throat> Děkuji. Také já si myslím, že je tady zapotřebí evropského úsilí. Eh, nemohou jednat pouze země, které jsou v první linii. To samozřejmě závisí na materiálních, lidských i finančních eh, prostředcích. Je to také otázka mandátu. Eh, potřebujeme tedy Frontex Plus, aby bylo dosaženo toho, co je zapotřebí, včetně humanitární a lidskoprávní perspektivy v Líbii, myslím, EU má stále ještě určitou misi, možná ne už vyloženě vojenské operace, ale určitou misi. A já se chci zeptat, eh, jakou eh, spolupráci má Frontex s touto eh, hraniční misí E, určitě to je všechno v souvislosti s zhroucením tohoto státu. Sami Libyjci dnes přijíždějí nejenom jiní příslušníci, kteří e, třeba z Nigérie či odinut jedou přes Líby do Evropy, Zhroutí stát a to vede k tomu, že sami Libyjci tedy také jezdí do Evropy. Děkuji, paní Spinelli. Děkuji vám. E, v této době i přímo dnes jsme slyšeli slova kolegy Fernandeze, který říká, že operace Mare Nostrum je úspěchem, protože umožňuje udělat to, co nedělá Frontex, to je zachraňování lidských životů na moři, e, životů přistěhovalců ale eh, víme, že Mare Nostrum nebude eh, vystřídáno ani Tritonem, Hermesem či Frontexem Plus. To znamená, že už nebudou záchrany lidských životů. Já z toho eh, tedy vyvozuji závěr, že Itálie bude muset jednat sama a za druhé, že Mare Nostrum zmizí, zanikne. A to znamená, že budou opět lidé na moři umírat. Uvědomujete si, že to jsou dva závěry, které z toho je nutno vyvodit? A za druhé, dva články e, smlouvy jsou porušovány. Článek 80 e, eh, solidarita a sdílení nákladů mezi členskými státy a za druhé článek eh, listiny základních práv, který zakazuje vyhánět eh, lodě, které mají problémy. Další řečník, pan Poglieze, děkuji. Já jen telegraficky. Jaké jsou pravomoci Frontexu Plus a co bude moci dělat Triton? Eh, tady už řada kolegů přede mnou hovořili o situaci, eh, kdy Mare Nostrum nebude prodloužena. Co tedy potom vlastně bude následovat? Děkuji. Prosím dalšího řečníka. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych rád věděl, jaká vazba bude mezi všemi těmi operacemi Frontex, Frontex plus Mare Nostrum, Triton. Jaká je souvislost, vazba mezi těmito operacemi? Slyšíme, bohužel, od lidí, kteří žijí na hranicích eh, EU, že tyto lidé se cítí opuštění. Já jsem sem ze Sicílie, takže to velice dobře znám. Je tady celá řada akcí, celá řada zkratek, ale člověk neví, zda to vede k nějakým konkrétním akcím. Frontex Plus, eh, bude to moci zasahovat až do mezinárodních vod, nebo to bude pouze eh, ve výsostných vodách eh, členských států EU? 83 milionů byl mm, rozpočet, který zahrnoval také administrativní náklady. Myslíte si, že to jsou prostředky, které jsou dobře využity? Nebylo by lepší mít méně prostředků na administrativní uh, Eh, záležitosti. A dále otázka sídla Frontexu v Polsku. Je to zeměpisně dobře situováno? Nebylo by dobré to přestěhovat na Sicílii? ten Frontex, protože tolik problémů je právě ve Středomoří. Děkuji vám a pan Foch. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám následující otázku. Eh, pakliže Triton bude eh, jaksi jaksi blíže k mm, hranicím Unie. Co to bude znamenat? Jenom, že uprchlíci dostanou informace, že musí mít víc benzínu a víc vody, anebo že se skutečně sníží počet těchto nelegálních, nelegálních eh, imigrantů. A pak, co se děje s těmi loďmi, na kterých ty uprchlíci přichází? Nechají se jenom tak plavat po moři, až se někdo odtáhne a přiveze na nich další uprchlíky, nebo se potápí? A další, eh, jak jste říkal, pane kolego, mnoho uprchlíků žádá o azyl ve třetích státech. Jaký právní status pak mají ty osoby, které nežádají o azyl, ale které zůstávají například v Itálii? Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Děkuji všem kolegům. Ano, to eh, vám děkuji za velice účinnou spolupráci během dnešního eh, dopoledne a dávám slovo panu Fernandesovi. Doufám, že budete moci zodpovědět co největší množství těchto otázek. Děkuji, paní předsedkyně, já se budu snažit odpovědět na všechny otázky. Omlouvám se, jestli eh, něco vypustím. Začnu takovou anekdotickou otázkou, která ovšem eh, může eh, pomoci rozptýlit určité pochybnosti. Frontex eh, nikdy své jméno nedal nějaké operace, čili Frontex Plus je zcela zavádějící pro veřejnost. Já dokonce zavádějící pro vás, jak jsem konstatoval v těchto otázkách jak jsme to viděli také včera při vystoupení komisařky Malstronové. Rozdíl mezi Mare Nostrum a Tritonem je v podstatě povaha těchto dvou operací. Mare Nostrum je jasně záchranná operace, vyhledávací operace, zatímco eh, ta další se soustředuje na eh, ostrahu hlanic v první operaci je záchrana lidských životů zcela jasnou prioritou. Eh, na druhé straně jsou eh, tady operace kontroly hranic. Tak to funguje tedy v praxi. Jak už jsem řekl, bude to také blíže eh, k pobřeží EU, také v koordinaci s ENEAS a Hermes. Dále E, také typ aktiv, které jsou k dispozici pro pohraničníky. E, ta, ta plavidla, e, která se objevují na moři, nejsou schopná přepravovat tak velké množství lidí. Takže prostě loď pohraničníků nemůže vzít na palubu 300 lidí, které se nacházejí na moře, čili ty, ty strážní lodě nemají tuto schopnost pojmout všechny tyto osoby. Dále otázka eh, respektování nového nařízení o námořních operacích v rámci Frontexu a také otázka základních práv. To všechno je v operačním plánu a eh, také je tady sledování, eh, jak se dodržuje nové nařízení a také zásady eh, základních práv. Eh, jak víte, ve Frontexu máme novou nezávislou funkci člověka, který právě bude kontrolovat dodržování všech těchto povinností. Takže to je právě osoba, která bude sledovat, že základní práva jsou plně respektována také při přípravě operačního plánu pro všechny naše aktivity. Eh, mnozí z vás eh, si asi nebylo schopni Eh, všechny eh, věci zaznamenat, eh, takže ty diapozitivy, které tady byly, čísla, země původu, národnosti a podobně, to všechno je možné získat ve vytištěné formě, čili já teď nebudu opakovat čísla a nebudu výjmenovávat jednotlivé země původu. Jak odlišit uprchlíky od eh, jiných eh, přistěhovalců? To není sice stoprocentní eh, jistota, ale tak jeden způsob, jak postupovat je, provádět systematický screening okamžitě po příjezdu přistěhovalce na území EU. To je také způsob, jak se postupuje, kdy se snažíme vytipovat ty, kdo potřebují mezinárodní ochranu od těch, kdo eh, prostě v principu takové právo na ochranu nemají. V každém případě to je věc pro národní orgány. Tady eh, nemá Frontex svou úlohu. Tady nepůsobí Frontex. Eh, Úlohou Frontexu je pomoci eh, národním orgánům identifikovat takové eh, osoby, ale poté, co jsou identifikovány, pak už je to na vnitrostátních eh, orgánech, které jsou příslušné, aby dále zpracovávali žádost o azyl a další potřebné věci. Tak když chceme srovnat eh, počet těch, kdo si zaslouží mezinárodní ochranu, kdo mají status eh, uprchlíka, to pak vyplývá ze dalšího zpracování těchto žádostí. Pokud jde o finanční zdroje a finanční příspěvky členských států, které jsou v první línii těchto přílivů eh, migrantů, tady Eh, rozpočet Frontexu je součástí rozpočtu EU. Takže eh, všechny členské státy přispívají do tohoto rozpočtu podle pravidel, které platí v EU. Není tady tedy eh, rozdílný přínos od zemí podle toho, zda země čelí většímu tlaku migrantů či, či nikoli. Ještě nevíme, kolik členských států se bude chtít účastnit operace Triton. Jak už jsem řekl dříve, poté, co se s italskými orgány dohodnou podrobnosti, pravděpodobně příští týden, eh, zahájíme výzvu k členským státům, abychom věděli, eh, kolik zemí a v jakém rozsahu se chce zúčastnit. Bereme v úvahu E, to aktivní účast e, dvou probíhajících operací a proto předpokládáme, že dostaneme pozitivní e, odpověď do té míry, že bude možné operaci spustit. Hermes například zahrnuje 16 členských států, Eneas zahrnuje 18 členských států, členské státy, které někteří uváděli, Řecko, Španělsko, Itálie, jsou země, které se podílejí na všech těchto operacích. Eh, takže Řecko i Španělsko se podílejí na operacích, které probíhají u Itálie a Itálie samozřejmě se eh, také podílí, nebo je hostitelskou zemí. Itálie se také podílí na operacích, které probíhají v Řecku nebo ve Španělsku. Asi by bylo dobré ještě jednou zopakovat, že Záchrana životu je samozřejmě absolutní prioritou. Operace koordinované Frontexu se ovšem také zaměřují na e, eh, zprávu hranic, řízení kontroly hranic a tady je důležitá úloha vnitrostátních orgánů. Jak dostávají informace pašeráci eh, o těchto operacích? Je možné, že eh, zneužívají toho, že Mare Nostrum je tak blízko libijským hranicím. Eh, tito lidé, co ti převaděči, pašeráci, převaděči, jsou zločinci, mají nějaké prostředky, jak se dostat k informacím. Na druhé straně Mare Nostrum se také hodně objevovalo ve sdělovacích prostředcích, takže já předpokládám, že nebylo pro pašeráky, pro převaděče tak příliš obtížné získat některé informace. A to je spojeno s další otázkou, jak už jsem o tom hovořil dříve. Počet migrantů i počet cest plavidel se velice zvýšil, eh, když byla spuštěna operace Mare Nostrum. Já nechci tvrdit, že to byl snad spouštěžcí faktor, nicméně je jisté, že e, převaděči právě zneužili toho, že tato operace byla tak blízko libijských hranic. Jednak e, pouštěli na moře mnohem více lidí, protože je to pro ně levnější a také protože vycházeli z toho, že záchrana bude mnohem blíže. Eh, dávali eh, lidem méně lídla, méně vody eh, na palubu a to velice zvyšuje riziko pro migranty. Sdílení zátěže. Tady se obávám, že nemám odpověď na tuto otázku. Migranti, když přijedou do Itálie, pak Eh, nějaké, nějaké další eh, přenášení, eh, transferování těchto lidí do jiných zemí pro sdílení zátěže. To je věc, na kterou musí odpovědět politici, když migranti přijedou na pobřeží EU, tady my je, jsme s ním v kontaktu, ale o tom, kam potom dále putují, nebo jak se s nimi dále, kam jsou dále směřováni, to my nerozhodujeme. Dále, Libie. Jak víte, Libie je v té situaci, eh, která ze špatné situace se stává ještě horší. Není tam vůbec žádná pohraniční kontrola? A eh, mise EU eh, v Libii, tak jak to řídí služba pro vnější činnost, tady vzhledem k bezpečnostní situaci, či přečno k eh, špatné bezpečnostní situaci, se vlastně eh, pracovníci z Líbie vrátili domů. Takže tato mise prakticky příliš nepomáhá, nemůže pomáhat při zvládání migračních toků. velké eh, množství peníze z těch, peněz z těch 83 milionů, které jsou používány na administrativní účely. No, nesmíme zapomínat, že ty administrativní náklady znamenají také mm, Eh, kanceláře, počítače, platy, těch všech, kdo připravují operace. Bez těchto administrativních nákladů bychom nemohli operace vůbec spustit, nemohli bychom eh, poskytovat eh, školení, odbornou přípravu hodnocení rizik, takže ta slovo administrativní má takovou negativní konotaci, ale ono to samozřejmě velmi napomáhá operačním aktivitám. Jak už jsem řekl dříve, eh, Nemohu vám odpovědět eh, na otázku, jak eh, dále pokračuje zpracování žádosti o azyl, jak vypadá situace migrantů, kteří nedostanou azyl. Tady členské státy mají různé předpisy, různé podmínky, dávají možná určitou Eh, určité dočasné povolení z humanitárních důvodů, ale to už záleží na vnitrostátní situaci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Ariasi Fernandezi, za eh, vaše vystoupení i za odpovědi na otázky a hlavně děkuji, že jste přišel do našeho výboru a pouštíme se okamžitě do dalšího bodu, protože už máme spoždění 15 minut. Je to vlastně eh, eh, následná eh, věc, následná rozprava z naší zkuze z 22. července, kde jsme diskutovali dokument komise o Task Force Mediterranean. Bylo tady několik otázek ze strany členů, na které Evropská komise odpovědět nedokázala a dali jsme tedy určitý čas k dispozici a generální ředitel eh, eh, opět přišel eh, z komise, aby tyto otázky zodpověděl. Děkujeme vám, že jste opět mezi námi a já vám hned dám slovo. Byly tady některé otázky zdůrazněné členy, jako například potřeba integrovaného řešení, otázka pašování, spolupráce se zeměmi původu, čili eh, my velmi rádi vyslechneme vaše vystoupení. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, dobrý den vám všem. Já eh, bych chtěl pozdravit všechny účastníky a mám pocit, když eh, eh, jsem vám sliboval, že se vrátím, abych odpověděl na některé otázky, které jste položili při diskusi o zprávě otázk Force Mediterranean, že eh, jste nevěděli, že vyslechnete pana Hilariase a paní Valkstrom dříve, než já eh, přijdu, takže pravděpodobně řada vašich otázek už byla zodpovězena, nebo nevím, u některých možná budete chtít ještě další eh, upřesnění, tak já možná se vrátím pak ještě znovu, ale v každém případě to bude možná takový další proces, kdy se budeme častěji scházet během nadcházejících eh, letech. Já myslím, že bylo dostatečně zdůrazněno že během letní eh, pauzy se situace eh, z hlediska uprchlíků eh, dramaticky změnila. Když se podíváte na to, co se děje na Ukrajině, a když se podíváte na to, co se děje v Sýrii a v Iráku, když se podíváte na Izrael a Palestínu, na Libii, do jisté míry, když se podíváme na zprávu té task force, což je eh, dokument, který byl zveřejněn v květnu tohoto roku, tak eh, už ten dokument vypadá hodně překonaný realitou. Mnoho věcí, které jsem se dozvěděl za tři měsíce, co jsem generálním ředitelem, eh, tak eh, ukazují, že tady není žádné kouzelné řešení. A současně eh, se asi budete ptát možná budoucího komisaře či komisařky ve funkci, nevím, kdo to bude, Eh, budete se ptát, jak dále zvažovat celou tuto oblast migrační politiky a že se tomu bude muset věnovat ještě větší pozornost než do posud. Budeme muset společně daleko více přemýšlet na evropské úrovni. A různé útvary eh, se do toho budou zapojovat a potřebujeme eh, také mnohem více společného zamýšlení se nad věcí na úrovni členských států i na úrovni evropské. Jak tady postupovat společně? Protože já jsem si jistý, že pravděpodobně koncem tohoto roku budeme mít čísla, která budou nejméně tak vysoká, jako v době, kdy začalo arabské jaro. A když se podíváte na situaci z hlediska počtu žádostí o azyl ve všech členských státech, tak dochází k velmi obtížné situaci ve světě. Členské státy a Evropská unie, Evropský parlament, komise, rada Všichni eh, musí pracovat společně, což bude jedna z nejdůležitějších věcí, která eh, musí být zaručena v nadcházejícím období. Eh, tisíce nových příchozích se objevuje v Itálii. I was just já jsem si před chviličkou samozřejmě vyslechl některé z vašich otázek. Někteří kolegové se zmiňovali o tom, že je nesmírně obtížné teda se nějak orientovat v těch číslech, ve všech těch, že je to takové opravdu zmatečné. Já opravdu rovněž mohu říci, že často jsou to různá čísla, různé, různá data, termíny, lhůty, kritéria jsou jiná. Čili v podstatě všechna tato čísla musíme trošičku brát s určitým uh, nadhledem a s určitou rezervou. Frontex, italská vláda, všichni nám říkají to, že koncem srpna jsme tam měli asi 110 tisíc migrantů, kteří k nám dorazili přes střední, přes středomoří, když to srovnáme s 18 tisíci v loňském roce. V tomto období, teda v tom stejném období. Zároveň se vidíme obrovský tlak obrovský tlak ze strany azylantů, kteří se snaží dostat na sever. Samozřejmě to vede k otázce vytvoření asilových systémů v jízdních státech. A abych vám uvedla alespoň několik čísel. Měli jsme zde přes 20 tisíc žadatelů azyl v Itálii, 75 tisíc v Německu, 41 ve Švédsku, 31 tisíc ve Francii. A to jsou opět, to jsou, to jsou pouze čísla, to jsou čísla, která máme z Eurostatu a která pokrývají období do konce srpna. A toto si myslím, že je jasný trend, čili podle mě v následující měsíci dojde k dalšímu nárůstu. Ve východním středomoří rovněž zaznamenáváme veliký tlak Máme tam 18 tisíc zadržení. Já nemám rád to slovo, to bylo to teda do července 2014, to jsou čísla z Dublinu, to jsou ehm, čísla, na která jsme byla zvyklá. A v podstatě je to i dopad eh, té šílené, komplikované situace kolem Evropské unie, to, že tam není úplně mírové když tam nejsou mírové podmínky. Čili my opravdu musíme mít eh, připravenou řádnou, správnou humanitární reakci na tuto situaci. Ano, tato čísla jsou zneklidňující. Já zde mám trošku odlišná čísla od UNHCR organizace, pokud jde o počet mrtvých eh, a pohřešovaných ve Středomoří. V roce 2011 to bylo více než 2000, v roce 2012 500, 2013 600 a v letošním roce do konce července 1500 lidí, které buď pohřešujeme, nebo přišli o život v pokusu překročit Středomoří. Čili toto je celková situace. Pan Arias již vám ve své prezentaci rovněž vysvětloval to, do jaké míry tito převaděči, pašeráci zneužívají této situace. Lidé mají jakýsi, mm, řekněme, falešný pocit větší bezpečnosti při překračování Středomoří, využívají čím dál tím, mm, dávají jim čím dál tím méně vody, čím dál tím méně paliva, um, posílají lodě, které jsou čím dál tím více přeplněné. My nemůžeme tento problém vyřešit pouze nějakou operací Frontexu nebo Mare Nostrum. My všichni jsme si vědomi toho, že to musí být přístup trojstranný, na jedné straně se zaměřit především na země původu, na transitní země. Zde, jestli dovolíte, několik slov k tomuto tématu a druhá záležitost, to je ten celkový přístup, o kterém jste již hovořili i s panem Ariasem. To znamená ten společný přístup v rámci celého Středomoří. A třetí záležitost je ta celková situace spolupráce mezi jednotlivými členskými státy s cílem zajistit to, že migranti, kteří mají právo na humanitární ochranu, skutečně se dostanou do Evropské unie a je s nimi zacházeno eh, řádným způsobem. Čili k těmto všem třem bodům se ještě dostanu. Já si myslím, že došlo k pokroku do určité míry. Pokud jde o společné uvažování o této problematice, spolupráci v posledních několika letech, je zde mnoho záležitostí, ke kterým dochází reformy, budování kapacit i s našimi partnerskými zeměmi například reakce na ty příčiny těchto jevů v afrických zemích, dále velice pozitivní výsledky summitu z Dubna mezi eh, Afrikou a EU. Dále to byly hlavní směry na ministerské úrovni pro východní Afriku, mm, transitní cesty, které se týkají migračních cest v africkém rohu směrem do Evropy, dále různé mobilit, různá mobilitní partnerství s Tuniskem, s Marokem. To je dobrý rámec pro konkrétní další spolupráci, konkrétní kroky a já doufám, že budeme v rámci těch partnerství pro mobilitu s Marokem po jistých počátečních problémech být schopni se věnovat podstatným bodům diskuze. Očekáváme podepsání s Jordánskem a doufáme, že dialog o mobilitě a e, migraci zahájíme i s Egyptem. Pan Arias se již zmínil o tom, že Libie je v současném okamžiku tou největší výzvou. 92% a to je odhad. To je odhad. To je pouze odhad Frontexu, že těch nelegálních migrantů, žadatelů o azyl, který se dostávají přes střední středomoří právě, začínají v Libii svou cestu. My zatím nemáme žádné zázračné řešení, tak abychom poskytli vhodné prostředí, vhodné podmínky pro dialog. Dále no, jsou to různé regionální programy pro ochranu, které rovněž připravujeme. Některé z těchto programů budou prodlouženy, bude tam zahrnutý i důležitý prvek dlouhodobého budování kapacit zemí původu, transitních zemí, reakce na migrační eh, toky, mm, podpora hostitelských komunit a tak dále. Čili ve všech těchto dialozích, aktivitách je zásadní to, že některé ze států nám říkají, vy, Evropané, vy s námi hovoříte o migraci, protože prostě jenom z toho důvodu, že chcete zabránit příjezdu lidí do Evropy. Vy si neuvědomujete to, že my neseme na svých bedrech výzvy migrace. A když se podíváme na počet uprchlíků a paní Malstromová, paní komisařka o tom hovořila včera, počet lidí, kteří jsou vysídleni buď interně nebo v jiných zemích v současné době na severu Afriky. Ve skutečnosti jde o velice malé počty, když to srovnáme. Když to srovnáme s tím šíleným osudem mnoha uprchlíků v současné době a o které se starají spíše státy na jižní pobřeží Středomoří. Prosím, abychom na to nezapomínali. Připravujeme akční plán, kterým bychom chtěli bojovat proti pašování. Samozřejmě, že to budu muset ujasnit i s novým komisářem, ovšem připravujeme aktivity v této oblasti. Společně s italským předsednictvím se budeme snažit posílit i síť eh, takzvaných liaison offices, styčných důstojníků v této oblasti Středomoří i Afriky. Několik z vás se o tom rovně zmínilo o dalším bodu, a to je potřeba, jasná potřeba chráněného vstupu do Evropské unie. resettlement, retablování, dále je to admise, humanitární admise. To jsou právě ty hlavní vstupní body a myslím si, že je na členských státech, aby rozhodli v této oblasti. Ovšem já osobně si myslím, že členské státy si uvědomují i s ohledem na to, k čemu dochází mimo Evropskou unii, že je důležité to, aby spojili své úsilí protože právě díky této spolupráci můžeme fungovat lépe, než kdyby se o to snažil každý členský stát samostatně na vlastní pěst. A já doufám, že pokud jde o tu výroční platformu resettlementu, kterou budeme organizovat na podzim, budeme schopni prodiskutovat tyto věci ještě do detailu. Jistě jste si vědomí mnohem ještě do větší míry než já existence všech těch právních nástrojů v rámci migrace. Tam bychom měli udělat ještě větší kus práce, měli bychom jít ještě dál. Ale je to práce v oblasti přijímání studentů, výzkumných pracovníků. Tam to je rovněž nesmírně důležitá oblast v celém tomto obrázku. Dále zde máme celou sadu nástrojů, Jednak je to druhý pilíř, jednak je to společný eh, evropský asilový systém. Máme zde Dublin. Ať už se nám líbí či nelíbí. Ovšem takto vypadá právní realita v současnosti. My musíme hodnotit, jak fungují tyto systémy, jak to bylo implementováno. My musíme prostě zajistit, aby to fungovalo. Měli bychom rovněž být schopni mobilizovat EASO, urgentní, naléhavou pomoc. Dále je to nový koncept eh, spojení, spol, spolupráce mezi jednotlivými přijímajícími centry, abychom urychlili, zjednodušili proces žádosti. A dále je to proces ochrany hranic. Tam bychom měli být velice transparentní. Toto není záležitost, kterou bychom mohli jaksi hodit na bedra Evropské unie s těmi zdroji, které v současné době máme k dispozici. My můžeme posílit naše aktivity. Pan Arias se o tom zmínil, hovořil o tom například, že plánujeme Triton, který by měl být právě takovým posilujícím prvkem, pokud se členské státy zaváží k potřebným zdrojům, které jsou zde zapotřebí, jednak materiální zdroje, pracovníci. Ovšem Vždycky, vždycky je zde otázka odpovědnosti každého členského státu v tomto ohledu, protože my prostě nemáme a my o tom budeme ještě hovořit v následujících měsících, možná i letech. My prostě nemáme systém evropského Evropské pohraniční služby a i pokud bychom měli něco takového, tak by ta otázka poté zněla, jak to funguje, pokud jde o například tyto záchranné operace. Ano, já vidím, paní předsedající, že jsem přetáhl můj čas. Já jsem nesmírně rád, že jste takové nadšení, nadšení, které se vidím ve vaše. No, samozřejmě já jsem nový ve své funkci, takže rovněž mi to nesmírně zajímá a příště budu stručně. Děkujeme, děkujeme, vážený pane kolego, říká paní předsedající, děkujeme za vaši prezentaci, za vaše slova. Máme zde pět přihlášek do diskuze, pět kolegů a nyní zde zapisuji šestého. Paní Veržian se přihlásila do diskuse. Pan Ciniči. Dobře. Takže paní Zípel má slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Musím doznat, že po tomto příspěvku jsem tak trošku zmatená. V zásadě je to samozřejmě tak, jak eh, stále častěji říkáme v případě uprchlíků, v tom případě zachraňovat lidi, ale musíme se také podívat na to, co můžeme dělat v těch zdrojových státech pro boj s nelegální migrací. Chci se zeptat, co to tady má znamenat v té aktuální, aktuální situaci? Co děláme s těmi eh, zeměmi původu, jako je Sýrie nebo Irák? Přece očividně nemáme žádné možnosti, jak zabránit tomu, že miliony lidí Eh, vnímají svou situaci jako takovou, která je nutí utíkat. A i otázka transitních zemí. Eh, co toto má být? Mají uprchlíci ze Syrie a Iráku zůstávat někde v Iránu nebo v Jordánsku nebo kde a my se budeme tvářit, že se nás to netýká? Musíme se podle mě zaměřovat daleko více na členské státy, abychom státy mimo Evropskou unii nevnímali pozitivně pouze tehdy, když na nich můžeme vydělat a když dostane k nějaké krizi, tak se starat jenom o to, aby uprchlíci, nedej bože, nepřišli k nám. Tak to být nemůže. A proto se chci konkrétně zeptat, jaké prostředky máte ve spolupráci s komisí na to, abyste vytvářeli tlak na členské státy, tak aby nepřepracovávali jenom svou obecnou politiku, ale aby i v současné konkrétní situaci přejímali odpovědnost, aby delegovali peníze a personál, aby zachraňovali lidi a aby vyjasňovali, kteří jsou ti uprchlíci, kteří mají nárok na azyl a aby dostali i svých humanitárních závazků a aby eh, nenechali ty lidi obrazně řečeno plavat. Děkuji paní Zippel, paní Wikström. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. A rovněž bych ráda poděkovala panu Rostovi. Opravdu velice, velice si vážím váš humanitární přístup k řešení tohoto problému. Vy jste řekl, že svět v podstatě opravdu je v takové nesmírně šílené situaci, že zde jsou různé konflikty, je to v našem sousedství a právě proto je pravda, že členské státy by měly konečně konečně odsunout stranou národní agendy a nalézt určité evropské společné řešení, nalézt právní bezpečné cesty do Evropské unie pro sta tisíce lidí, kteří jsou v nouzi a potřebují mezinárodní pomoc a ochranu. Něco, k čemu se zavázala každá země, podepsala to najednou no se z toho snaží nějak vyvázat. Pan Arias Fernandez to řekl velice jasně ve svém prohlášení dnešním prohlášení v Libii. Situace v podstatě se změnila ze zlé na horší, z horší na katastrofální. V následujících dnech nás to čeká. 92% lidí ve Středomoří jsou právě lidi přicházející z Libie, čili v této situaci, jak jaký je stav této naší um, asistence v rámci Středomoří, spolupráce s Libií, jaká je zde spolupráce, kooperace, pokud jde o migrační záležitosti. To je jeden z klíčových bodů, kde bych ráda požádala o plnohodnotnou odpověď. Kromě toho, prosím, pokračujte v tomto úžasném úsilí, v této úžasné práci. Děkujeme, paní Keller má slovo. <clears throat> děkuji za slovo, děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Samozřejmě jste nový ve své funkci, nemůžete hovořit o všech detailech, ovšem mali, měli jsme zde mnoho lidí, kteří fungují v této oblasti několik desetiletí, právě proto si myslím, že si že si zasloužíme jasnou odpověď, jasná čísla, protože ten task force, ta pracovní skupina, to prostě není něco, co, co bychom diskutovali nějak obecně v posledních 50 let. My prostě víme přesně, jak to funguje, že to teda funguje už posledních 50 let, že není to dostačující. Já jsem to pochopila tak, že se budou věnovat opravdu konkrétním akcím, ovšem to, co jsme zde viděli na papíře, tak to je takový katalog, vlastně seznam, jenom to, to byly sliby, k čemu došlo v minulých letech a tak dále. Ovšem nakonec tomu nedošlo, čili já si myslím, že to je v podstatě velice nekonkrétní konkrétní seznam toho, čemu věnujeme naše finanční prostředky a abychom prostě jenom zde nějak měli nějaká jednání lidí a obecně o tom hovořili. To je nedostatečné, proto chci konkrétní příklady. Souhlasím s paní Sipel. Problém v zemích původu. Prostě zabránit těm problémům jenom tím, že budeme bojovat proti pašování. Dále jsou to země transitu. Ohromné problémy s lidskými právy. Prostě nemůžeme jim říkat, aby si, aby teda měli v podstatě, nebo aby teda eh, tyto uprchlíci zůstávali na jejich územích ani mm, vlastně z lidského hlediska. A pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi, tam bych to velice ráda viděla podrobně, kam jdou finanční prostředky, kde jdou tyto finanční prostředky. My v podstatě, pokud jako Evropský parlament to máme kontrolovat, musíme vědět, kam se dostávají tyto finanční prostředky, s pro rozvojovou pomoc, dále je to přeškolování pohraničních stráže a tak dále. Vím, že DG Home bude mít novou rozpočtovou eh, linku. Tam bych chtěla vidět přesně, jak vypadá tato spolupráce, kam jdou ty finanční prostředky Libie, Tunisko, eh, tak to není Norsko když to řekneme Tak to rovnou. Čili mohli byste nám v následující několika dnech poskytnout tyto informace, abychom s tím mohli začít pracovat, protože je to nekonečný problém konkrétní záležitosti. 30 milionů eur pro Itálii v rámci této pracovní skupiny pro Středomoří. Ráda bych věděla, kde se využili, jak se využili to prostředky přesně konkrétně a zase obnoví tato finanční částka, kolik, o kolik požádala Itálie, kolik jí bude poskytnuto a v rámci které rozpočtové položky a zda požádala Itálie o nové finanční prostředky, nebo řekněme pro další pokračování Mare Nostrum operace. Dále je to akční plán v oblasti pašování. Jak teda skutečně proti tomu chcete bojovat? Jaké jsou konkrétní kroky a co plánujete se třetími zeměmi? v této oblasti. A stokholský program. Tam se hovoří o tom, že tam bude i určitá um, analýza proveditelnosti, pokud jde o legální přístup. Prostě nemůžeme tomu zabránit pouze tím, že budeme bojovat proti e, pašerákům a budeme mít více lodí Frontexu. Musíme mít právní možnosti těchto lidí dostat se do Evropské unie, pokud mají právo na ochranu. Ano, dobře, je zde určitá studie proveditelnosti, to ještě není dostatečné. Ovšem, v posledních pěti letech to dokonce i předtím to bylo přislíbeno a ještě pořád to nebylo ještě implementováno. Já skutečně doufám a věřím v konkrétní odpovědi, protože obecných, odpověd, obecných otázek již máme hodně, ovšem to není dostačující. Děkuji, paní Gomeš. Děkuji. Já jsem stál zpravodajkou pro Liby už eh, čtyři roky a byla jsem tam víc než desetkrát v té době. A psala jsem, varovala jsem, říkala jsem, že se to tam zhorší, a členské státy jsou tím pádem na tom poměrně zodpovědné. Účastnili se vojenské operace na svržení Kadáfiho, pak začali dělat business as usual, s nikým nespolupracovali, nic neintegrovali, eh, humanitární mise přišly velmi pozdě, ne, nebyly schopné nic dělat, členské státy tam prodávaly zbraně a všechno možné. A to může za ten kolaps. Ten kolaps se jedině zhorší, jak jste říkal. I bude to ještě horší, než to je dnes. Doteď e, lidé přicházející z Libie v podstatě asi nebyli Libíci, nicméně ti teď začnou utíkat do Evropy společně s těmi všemi ostatními, protože to je v podstatě země nikoho a každý to využije. Naše členské státy jsou za to zodpovědné, a ten příchod uprchlíků nikdo nezastaví, protože máme konflikty v Sýrii, v Iráku, kromě toho, co se děje v Eritreji a Somálsku a jinde. A naše rozvojová politika, politika nemůže vyřešit všechny problémy světa, protože konec konců k ním přispívá vzhledem ke svým protimluvám. A i kdyby byla správně nastavena, tak to je dlouhodobý proces. Takže potřebujeme společnou akci má otázka na vás je, co děláte vy v komisi, abyste konečně dali políček našim vládám a členským státům, aby konečně ti to pochopili, že potřebují společnou politiku a společnou snahu, nejen aby před ten problém strčili zemi, která je zrovna tím směrem, ať si to nějak vyřeší. Děkuji paní Spinelli. Eh, děkuji. Mám dvě poznámky. Za prvé, zaznělo tu dnes a včera už několikrát, a říkala to i paní Malmstromová, že Mare Nostrum zvyšuje imigraci. zvyšuje imigraci do Itálie. A to je takový všeobecně platný názor. Rozšiřuje ho konec konců i naše vláda. Ale je celá řada italských asociací, například Italská asociace právních studií, že, které říkají, že tento diskurs o tom zvyšování migrace Eh, je pouze výmluvou k tomu, aby se Mare Nostrum ukončilo. Samozřejmě eh, více lidí utíká ze svých zemí, ale to je kvůli tomu, že se tam eskalují krize. Je více válek, více bojůvek. Je to katastrofická situace a to zejména v neexistujícím libijském státu. Ráda bych se zeptala, jaké projekty jsou financovány v Itálii, vzhledem k tomu, že italská vláda chce ukončit Mare Nostrum. A tak si říkám, jestli komise nutí členské státy k tomu, aby skutečně vyjadřovali solidaritu a podstupovali vážné závazky, protože upřímně řečeno myslím si, že to je zcela v nedohlednu. Přesidlování se vůbec nezmiňuje. Eh, pracovní skupina hovoří o úspěších, ale napříč územím EU vidíme eh, nějakých, jenom nějakých 15 tisíc přesídlení z 300 tisíc žádostí. Děkuji, paní Veržia. Eh, děkuji. Ano, hodně věcí už tady zaznělo E, některé i trošku rozporuplné. Ale já děkuji za e, upřesnění, které tady bylo e, předneseno i za rea, smysl pro realitu, který tedy zazněl. Koluje hodně čísel a já patřím k těm, kdo říká, je třeba k tomu přistupovat obezřetně a to i ve Eh, srovnání mezi jednotlivými roky, letos, loni nebo oproti roku 2011. Všichni víme, že to vyplývá z mezinárodního napětí. A letos v létě víme, že toto napětí není zanedbatelné, to je to nejméně, co můžeme říci. 23 eh, tisíc eh, Tunisanů přijelo, mělo dnes už být zpět doma. No, snažme se vidět věci globálně. Ano, <clears throat> je třeba se na to dívat i z celosvětového hlediska, nejen pouze z hlediska EU. E, když vezmeme globální celosvětový kontext, tak to není jenom, e, není EU na prvním místě dokonce. E, nedávno došlo k určitému zmírnění těchto toků, ale teď se zase zvyšují kvůli tomu napětí. Je třeba apelovat na odpovědnost státu, apelovat na eh, všechny. Ano, eh, protože hlavní odpovědnost této oblasti jsou je členské státy, nebo mají je členské státy. Eh, trošku si to přehazují eh, jako horký brambor. Já jsem přesvědčená Evropanka a myslím, že právě na evropské úrovni můžeme překonat ty rozpory, které existují ve většině zemí. Eh, příliš nevěřím možnosti spolupráce se sousedský, sousedními zeměmi. Vidím, co je v Maroku, co je v Tunisku. Je to velmi zneklidňující. Podívejte se na nedávné napětí v Tangeru v Maroku, byli tam tři mrtví. To je před týdnem. Myslím, že převaděči se stále přizpůsobují. Ať zavřeme hranice, ať eh, děláme záchrané akce, vždycky, vždycky se přizpůsobí. Oni jsou, eh, se věnují nelegálním činnostem, ale vždy se přizpůsobí to řešení, jak bylo ostatně tady řečeno, řešení spočívá v otevření nových legálních cest, tak aby to odpovídalo zájmům také EU a je třeba připomenout, je to demografický i hospodářský zájem EU. Podívejme se, eh, jaká eh, zaměstnání vykonávají na EU, eh, na území EU právě těto přistěhovalci, nelegální přistěhovalci. Děkuji a prosím další. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem neměla možnost mluvit předtím, ale chtěla jsem velmi eh, rychle něco poznamenat a zeptat se ohledně imigrace, což zejména ovlivňuje Sicílii, odkud jsem já, kde bohužel neustále přistávají noví a noví uprchlíci. To tak vlastně od lampeduské tragédie, při které zemřelo i mnoho dětí. Ráda bych eh, zmínila právě problematiku nezletilých a dětí, protože mezi imigranty jich je mnoho a je zde i mnoho dětí bez doprovodu, které často přišly o rodiče, kteří se utopili někde na moři. Sicílie se snaží podporovat a vítat tyto takovéto děti ještě nad rámec toho, co dělají instituce. Máme hodně dobrovolnické práce, sicilské rodiny jim otvírají své dveře, své domovy. A e, je to obecně velmi vážné téma. O imigraci se hodně mluví, ale já bych ráda upozornila na problematiku ochrany práv nezletilých a dětí. Chtěla bych se zeptat, jestli někdo nějakým realistickým způsobem odhaduje, kolik dětí takto přijde na naše území. Samozřejmě mluvím nejenom o Itálii, ale o celé Evropské unii. Chci se zeptat, co se děje v této oblasti a co se plánuje do budoucna tak, aby tato odpovědnost na ochranu těch nejmenších platila i dále. Děkuji, paní Holmaje. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jsem velmi ráda, že ta, pan generální ředitel přišel. Měla bych na něj dvě až tři otázky. Eh, jednoznačně sdílím to, že počet uprchlíků roste kvůli katastrofálním podmínkám eh, v okolí Evropy i ve vzdálených regionech mimo Evropu. Hovoříme často o jeho evropských státech, které jsou zejména zasaženy uprchlictvím, ale chtěla, já bych chtěla hovořit zejména eh, o členských státech takzvané druhé řady, to znamená tam, ne tam, kam ti uprchlíci přijedou, ale tam, kde pak skutečně končí a žádají o azyl. Eh, mezi těmito dvěma kategoriemi států panuje velmi ostrá diskuse. Jedni obvinují druhé z toho, že oni nedělají dost, ale to není řešení. Chci se zeptat, jaké možnosti máme, nebo respektive jestli vůbec nějaké možnosti existují pro ty členské státy, které jsou tímto eh, zasaženy, tímto postiženy, aby eh, mohly lépe spolupracovat. Aby eh, se jenom neosočovali, ale aby mohli zahájit konstruktivnější dialog. A chci se také zeptat, jim můžeme pomoci plnit všechny závazky, které vystávají ze směrnice mm, ohledně žadatelů o azyl. A za další, je fakt, že překupníci si udělali z obchodu s lidmi miliardový biznis. Jak s nimi bojovat? Oni zkrátka obchodují bez ohledu na to, kdo kde zemře, koho kde mučí, koho kam prodává na otrockou práci nebo na podobné věci. A nebo koho kam prodává do sítě organizovaného zločinu. Chci se zeptat, jestli máme už nějaká nová opatření proti těmto překupníkům nebo jestli máme nějakou novou formu spolupráce pro členské státy proti těmto organizovaným kriminálníkům. Samozřejmě to vyžaduje určitou koordinaci mezi členskými státy a je potřeba do toho jistě zahrnout i evropské instituce, jejichž pomoc by byla markantní. A nakonec eh, na tuto otázku jsem zatím nedostala odpověď. Eh, Mm, odpověď Frontexu mě naopak trošku trošku eh, šokovala. Čím více lidí zachráníme, tím více dalších lidí e, bude prchat do Evropy. Takže čím lépe toto budeme řešit, aniž bychom chtěli, tím horší ta situace bude. Tím více lidí bude za těmi překupníky chodit a tak dále. E, já se chci zeptat, jak bychom toto dilema mohli nějak lépe řešit. Víte co, ona legální, ilegální migrace na intencích překupníků nic nezmění, ale to, to ne, legální migrace zkrátka nic nevidí, to vidí, ne, nic neřeší, to vidíme dobře na švédském příkladu a na příkladu jiných států. Uh, Jinými slovy, musíme bojovat zejména proti samotným překupníkům. Takže to jsou mé dotazy. Děkuji. Děkuji vám, paní Holmajer. Já se omlouvám, ale teď už to musíme uzavřít. Italské předsednictví, pan Colombo si také přál vystoupit a představit stanovisko předsednictví. Pos, prosím vás, abyste byl co nejstručnější, tak abychom si mohli vyslechnout také odpovědi pana Ruety abychom tak aspoň trošku mohli dodržet časový harmonogram. Pan Kolombo, eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem Kolom, pan Kolombo ze stáleho zastoupení Itálie eh, zde v Bruselu. Zároveň koordinuji odbor justice a eh, odbor vnitra. Vyslechli jsme si podrobně vystoupení pana Rueteho a vystoupení jednotlivých poslanců a poslankyní. Myslím si, že to jasně ukazuje, jak velký zájem se soustředuje ze strany tohoto výboru na eh, aktuální dění. Eh, italské předsednictví je tak trochu v první linii, a to jak eh, předsednictví jako takové, tak jako země. Nikoho nepřekvapí, že toto je jedna z priorit našeho předsednictví. Jsme ve velmi úzkém kontaktu s komisí a snažíme se vypracovat to, co zde žádá celá řada lidí, to znamená nový přístup nad rámec vzájemného osočování a e, zdůrazňování rozdílů. Je v našem společném zájmu tento fenomén jasně spravovat, protože to je fenomén, který s námi zůstane i do budoucna. Takže co se týká toho, co děláme nyní, spolupracujeme s ostatními členskými státy, Identifikujeme nový přístup, který žádal i pan generální ředitel, co se týká činnosti v souvislosti s třetími státy, e, zprávy hranic a nebo e, toho, jakým způsobem a kde pak imigranti končí, ve kterém státě. Samozřejmě soustředíme se zejména na žadatele o azyl, to je práce, která už nějakou dobu probíhá. Teď pracujeme i s Frontexem na té technické stránce a snažíme se složit eh, ten nový akční balíček. Pan generální ředitel eh, řekl, že eh, se nesnažíme europeizovat program Mare Nostrum, ehm, na to nemáme ani prostředky, ani čas. Mare Nostrum konec konců byla humanitární mise, taková, tako, tako, takový ten program byl a takový je. Má řešit, měl řešit nouzovou situaci, která vyvstala v loňském roce. Samozřejmě bereme na vědomí eh, to, co zde zaznělo o možných dopadech operace Mare Nostrum. Ty dopady se velmi často špatně odhadují, protože faktorů je zde celá řada nevíme, co přesně eh, bylo pobídkou pro eh, ty uprchlíky, aby k nám eh, přijížděli loni nebo letos, jak říkám, faktorů je celá řada, ale my jako předsednictví bychom se chtěli přesunout jaksi nad rámec ještě nouzového řízení, abychom jaksi prováděli řádné řízení, tedy jakoby řízení běžného provozu v této oblasti a, které, a zároveň takové, které by bylo udržitelné, abychom tento fenomén eh, mohli řádně spravovat, protože ten fenomén má, jak říkal správně pan generální ředitel, vážné dopady jak na střední oblast Středomoří, ale vzhledem ke krizi může mít dopady i na jiné velké oblasti, a to ve velmi blízké budoucnosti, jiné oblasti našich vnějších hranic. Nebudu opakovat, co už pan generální ředitel říkal, jsem si jist, že eh, pokud jde o boj s překupníky, to je oblast, eh, která si jistě zaslouží naši pozornost. A co se týká třetích států a dětí bez doprovodu, to jsou další témata, která nás budou zaměstnávat během zbytku našeho předsednictví. Souhlasíme s velkou částí toho, co zde dnes zaznělo a můžeme vás ujistit, že ze strany předsednictví eh, bude panovat atmosféra maximální spolupráce. Itálie nechce víc peněz pro sebe, Itálie naopak chce posílit prostředky Frontexu. Slyšeli jsme tady o nových plánech, které eh, byly oznámeny mimo jiné také dnes, tedy oběma pány. To jsou programy, na kterých teď pracujeme. Oni chtějí navýšit prostředky své agentury za tímto účelem a my doufáme, že parlamentu to jejich snahu podpoří. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kolombo. Pan Rueta má slovo. Prosím ve stručnosti. Ano, už mě e, znáte, já mám tendenci odpovídat příliš zlouhavě, ale zkusím to e, stručně. Paní Sipl, jestli pro vás mohu eh, odpovědět německy, já si myslím, že členské státy toho realizují stále víc. Takže eh, je jasné, že zde potřebujeme skutečně celoevropskou spolupráci a proto je potřeba i nadále vyvíjet tlak na členské státy, prostředky, které máme, musíme používat co nejrozuměji a celkově vzato si myslím, že to vidíme také i na tom združování a spolupráci různých ministrů. Eh, existuje zde povědomí, o co jde, a to můžu, říkat, to můžu říct i paní Holmajer, je jasné, že eh, sever ani jich eh, nesmí skončit v situaci, kdy se budou jenom zájemně osočovat za to můžete vy, ne, za to můžete vy. Musíme mít společný evropský program. Ehm, jsem zcela přesvědčen, paní Sipl, že musíme se soustředit na konkrétní problémy a musíme jednat co nejkrátkodoběji. Nicméně vy jako Evropský parlament jste první, kteří nám jako komisi říkají, podívejte, vy neustále jenom hasíte požáry a nepřemýšlíte středně a dlouhodobě. Samozřejmě i tyto přístupy je potřeba integrovat do naší práce. Když to neuděláme, tak eh, neplníme svou roli ani jako Evropané. Eh, paní Wikström. Měla jste velmi konkrétní otázku. Já se obávám, že pan Arias eh, už vám poskytl odpověď. Bohužel UBAM eh, teď nefunguje kvůli bezpečnostní situaci v Libii. Já Komunikuji s kolegy ve službě pro vnější činnost eh, o tom, jak můžeme zajistit, že tady bude pokračovat eh, nějaká spolupráce s libijskými orgány. Paní Keller? Také tady už do jisté míry odpověď zazněla. o krátko, středně i dlouhodobém přístupu a otázka transitních zemí. To jistě neznamená, že se můžeme soustředit pouze na humanitární aspekty. Za poslední tři měsíce, co jsem generálním ředitelem pro eh, vnitřní záležitosti, jsem slyšel, že Prakticky 55 mého času se týká eh, třetích zemí. To by ve skutečnosti mělo být eh, prováděno jinými lidmi. Já bych je pouze měl do toho zapojit, abych se mohl soustředit na to, co skutečně je podstatné v mé činnosti právní přístup do Evropské unie? No, to jsou otázky, které se, také, se kterými se také budete muset obrátit na eh, budoucího komisaře v této oblasti. Tady je také otázka eh, studie proveditelnosti a diskutování projektu eh, s členskými státy. Určitě je tady zapotřebí nově promyslet některé tyto aspekty. Paní Gomez. Ano. Členské státy eh, ovšem eh, do té míry, do jaké se chtějí konstruktivně zapojit do spolupráce, nestačí pouze jim říkat, eh, my jsme vám to říkali, je to teď vaše chyba. Je třeba najít řešení, do kterého je možné se zapojit. A to se také snažíme dělat. Paní Spinelli, máte pravdu, když říkáte, že by bylo chybou říci, že Mare Nostrum vytváří eh, vlastně naopak situaci k horšímu. Ovšem, máme situaci, kdy eh, převaděči eh, bezohledně využívají situace eh, díky operaci Mare Nostrum. To znamená, že stále poskytují méně a méně zásob pro plavidla a tak dále. Eh, ta humanitární eh, akce sama o sobě samozřejmě tu situaci nevytvořila. Je to prostě situace, která je ovlivněna podmínkami mimo EU. Paní Verže, já s vámi naprosto souhlasím, když říkáte, já mohu pokračovat eh, spíše francouzsky. Myslím, že to je jeden z aspektů, které eh, si musí zapsat do programu budoucí předseda komise pan Juncker. Otázka legálního přistěhovalectví, o tom musíme jistě hovořit také z hlediska demografické situace a uvidíme v budoucích letech, že to pravděpodobně já samozřejmě ten si neznám, ale pravděpodobně eh, se to jistě projeví jako velmi důležitý bod politiky EU, tak jak to vidíme již v guidelines budoucího předsedy. Paní Fineči, já nemám čísla o nezletilých eh, lidech. Mám ovšem čísla o nezletilých v Itálii. A tím se vracíme eh, opět do Itálie. Koncem července 86 tisíc nelegálních migrantů přijelo do Itálie z toho 14 tisíc bylo nezletilých. To je velmi vysoké číslo. Já jsem sám tím byl překvapen. A to je bez zesporu také jedna z věcí, které se musíme věnovat, abychom měli jistotu, že se s tím, že se to bude řešit. Paní Holmer, vaši otázku jsem už částečně zodpověděl. Ve skutečnosti si myslím, že mám-li to tak říct, eh, potřebujeme zkrátka rozmanitý přístup k migrační politice a k tomu samozřejmě patří boj s pašeráky. Jedna z možností, kterou předpokládá i italské předsednictví, je intenzivnější spolupráce s našimi eh, například velvyslanci a těmi, kteří vědí, jak pašeráci pracují ve třetích státech. Budeme potřebovat silnější evropskou koordinaci a musíme zkrátka eh, zaujmout rozmanitý přístup a doufejme, že v příštích měsících vypracujeme komplexní plán pro boj proti pašerákům, ale v zásadě jde o to Ehm, aby členské státy začaly v první řadě spolupracovat intenzivněji spolu. Paní předsedkyně, myslím, že jsem zodpověděl snad všechno, ale když budete chtít, ještě se k něčemu vrátím. Děkujeme vám, pane Rueto. Děkujeme, že jste přišel už zase eh, v tak krátké době. A dokonce jsme více či méně eh, stihli neprodloužit své spoždění. A teď jdeme bez prostoje, dámy a pánové, na příští bod, na další bod pořadu jednání, což je společná rozprava. Ale prosím vás, kdo odcházíte, čiňte tak v tichosti a v rychlosti, když budete tak laskaví a prosím uh, hosty na tuto společnou rozpravu, aby naopak do sálu přišli. <laughs> Still alive. Still alive. With lots of questions we had. Uh... We have to continue the, oh, the meeting. Dámy a pánové, skutečně už musíme začít. Colleagues. Vážení kolegové, dámy a pánové, We have very interesting... Dámy a pánové, eh, čeká nás teď velmi zajímavý bod na pořadu jednání, prosím pěkně. Tak buďte tak moc hodní. If you, if you have... Eh, chcete-li se bavit, bavte se venku, přátelé. can continue it on the corridors. Pokračujte si v diskusích na chodbě laskavě a teď už se usaďte. Okay, so... Tak. Takže společná rozprava k situaci základních práv Evropské unii. Máme zde eh, velice zvláštní hosty, máme zde zástupce E, Evropské komise, to je paní Françoise Lebaj, generální ředitelka e, e, pro spravedlnost. Máme tady z agentury pro základní práva pana Mortena Keruma, pana ředitele této agentury a z Rady Evropy tady máme pana Filipa Bojlata, generálního ředitele pro lidská práva a právní stát při Radě Evropy. Takže jsou to hosté skutečně výjimeční nevšední. Těšíme se na vaše vystoupení. Jste tu, abyste nám představili své jednotlivé zprávy, které jste vypracovávali na tato témata. Já vás poprosím o co největší stručnost a abyste nehovořili déle než 15 minut, prosím pěkně, tak aby nám zbyl čas na otázky a diskuse a abyste pak měli čas ještě odpovídat. Eh, jsou to celkem tři zprávy. Eh, ty zprávy jsou k dispozici elektronicky a k dispozici jsou také vytištěné kopie zde v místnosti. Takže eh, zahájíme rozpravu. Jako první má slovo paní Françoise Lebaje. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jsou to tři zprávy protože tady máte také tři organizace, které mají odpovědnost v různých oblastech ale eh, se kterými velmi eh, dobře spolupracujeme už další dobu. Pokud jde o listinu základních práv, k tomu bych ráda připomněla už na začátku. Dvě věci. Především připomeňme, že eh, listina základních práv eh, je závazná relativně krátkou dobu. Je to od eh, prosince 2009, nyní jsme v roce 2014, to znamená, že vlastně komise, jejíž mandát není končí, byla první komisí, která skládala slib a přísahu respektovat Eh, základní smlouvu a přitom také tuto základní listinu respektovat. To je faktor, který je velmi důležitý, protože charta, nebo tato listina, poprvé se stává vlastně eh, důležitým eh, faktorem pro iniciativy i pro politiku, které realizuje komise. Zpráva, kterou vám předkládáme, a to je tato zpráva, je ve všech jazycích k dispozici elektronicky i ve vytištěné podobě. Je to velmi důležitá zpráva, protože nám umožňuje vidět, jaká je situace v rámci EU a to jak z hlediska legislativních iniciativ, tak i z hlediska eh, provádění eh, v EU. Musíme připomenout, že charta se vztahuje na členské státy. Eh, to je velice důležitý aspekt, aspekt, který někdy eh, vytváří určitou nejistotu či určitý zmatek, ale je to věc, kterou musíme mít na paměti. Zprávu vypracováváme na základě údajů, které jednak schromažďuje komise a jednak je schromažďuje také eh, agentura pro základní práva. To znamená, že bereme v úvahu také zprávu FRA. Je to také zpráva, eh, která bere v úvahu tisíce dopisů, které dostáváme od občanů, kteří se domnívají, že jejich základní práva jsou ohrožena. Ve čtvrté zprávě jsme tedy především kladli důraz na situace provádění listiny v členských státech. Můžete si všimnout, že je tady stále více a více vnitrostátních soudů, které aplikují právo EU. Stále více a více vnitrostátních soudů klade eh, také předběžné otázky mm, Evropskému soudnímu dvoru. Bylo jich v roce 2011 43 a 114 v roce 2013. To je důležitý faktor pro posouzení toho, jaký zájem listina vyvolává v členských státech. A těch dopisů, těch jsme dostali 4 tisíce, o kterých jsem, jak jsem o tom hovořila. V této zprávě se také snažíme sledovat e, úlohu Evropského soudního dvora při provádění listiny základních práv. Je tady například rozsudek, které se týká směrnice o uchovávání údajů. Tady se Evropský soudní dvůr opět velmi důrazně zopakoval, že eh, že předpisy EU musí respektovat listinu základních práv. Směrnice o uchovávání eh, údajů eh, byla schválena v roce 2006, to je v době, kdy Eh, listina základních práv neměla ještě závazný charakter. A také to byla doba, kdy komise ještě neprováděla eh, své posouzení dopadu. To znamená, že legislativa, která byla eh, navrhována, vlastně tady nebrala v úhou všechna tato základní práva a příslušnou listinu. Eh, systém se vytvořil v roce 2010 a nyní každý, každý návrh je zkoumán také z úhlu pohledu základních práv. To si myslím, že je důležitý pokrok. Takto to funguje v komisi a podle našeho názoru by to mělo eh, takto fungovat i v jiných institucích. Eh, návrhy eh, komise, jak víte, se výrazně promění při projednávání eh, v jednotlivých institucích EU, to je také pochopitelné. Takže vytvoření systému posouzení dopadu je velice důležité. Legislativní návrhy během celého tohoto období v komisi, jak víte, ukazují, že se komise maximálně snažila eh, zlepšit podmínky procedurálních eh, aspektů směrnice eh, o obětech také tady je a také byla schválena směrnice o přístupu k advokátovi. To také doplňuje procesní práva. pro všechny podezřelé osoby v celé EU. V roce 2013 jsme také schválili návrh o prezumpci neviny, což je velice důležité. E, v současné době se tento návrh projednává. Schválili jsme návrh o právech dětí, které jsou podezřelé. E, děti jsou zranitelné osoby a musí mít procesní práva, která jsou v jejich prospěch posílena, když jsou zadrženy tyto děti nebo jsou z něčeho podezřelé. Kromě mm, legislativy schválené z iniciativy DG Justice můžeme také hovořit o společném systému azylu, eh, kde jsme posílili právo na důstojnost. Zákaz nelidského zacházení eh, je zdůrazněn vůči eh, žadatelům o azyl. Tedy v legislativní oblasti je tady velice eh, rozsáhlá bilance a já z hlediska iniciativ legislativ musím také hovořit o ochraně údajů. To je velmi důležité právo, jak dobře víte. Jak víte, už eh, je to dva a půl roku nebo tři roky, co komise vypracovala návrh o tomto základním právu tak velice eh, zásadně důležitém právě v této době. Probíhají diskuse, tady je eh, nutnost důraznit podporu parlamentu. A chceme-li udělat určitý pokrok u základních práv, pak je tady jedno právo, které musíme jasně zdůraznit, a to je schválení reformy o ochraně údajů. Čili důležitý aspekt legislativní, ale dále je tady důležitý aspekt provádění legislativy. Eh, mohu uvést příklad Rakouska, kdy komise kritizovala Rakousko eh, z hlediska eh, nedostatečného zachování nezávislosti ochránce údajů, inspektora pro ochranu údajů. A komise předložila tuto otázku Evropskému soudnímu dvoru, protože po, považuje za porušení eh, principu nediskriminace kdy došlo k výraznému eh, snížení eh, věku odchodu do důchodu u notářů, advokátů, soudců. A tady Evropský soudní dvůr nám dal sila za pravdu. Myslím, že to je velice eh, dobrý výsledek. Myslím, že je tady také celá řada dalších témat u základních práv, kde musíme ještě v úsilí pokračovat. Především se musíme snažit, aby základní práva a listina základních práv eh, byly hmatatelnou realitou pro evropské občany. Mezi právní předpisy na jedné straně a dále eh, technickým či právním, právnickým uplatněním eh, těchto předpisů je prostě důležité, aby pro občany to znamenalo jasný přínos. Musíme na tomto dále pracovat a my ostatně takto skutečně konáme. FRA i Rada Evropy eh, tady společně postupují například v boji proti xenofobii, v boji proti rasismu, v boji proti antisemitickým projevům, eh, projevům obsahujícím nenávist a podobně. To je boj, který musíme vést i nadále a musíme zde najít prostředky, jak prakticky a konkrétně postupovat, aby se ochrana proti všem těmto útokům eh, stala realitou. Mám také na mysli různé homofobní projevy, kde také je třeba zvažovat, jakým způsobem eh, se s tím vypořádat. Víme, že osoby s touto sexuální eh, orientací jsou eh, jednak diskriminovány a jednak ještě jsou vůči nim vyvíjeny nejrůznější útoky. Takže eh, tady eh, můžeme říci, že existují různé mechanismy. Komise například zasáhla pokaždé, kdy to bylo možné na základě evropského práva, když docházelo k nějakému eh, porušování dochází k dalšímu vývoji situace, dochází k některým porušování základních práv. Musíme zde být velmi obezřetní a usilovat o to, aby listina základních práv byla Eh, takovým kompasem pro eh, právní předpisy i pro jejich uplatňování. A to eh, nejen v rámci komise, ale také v jednotlivých členských státech, aby se respektování základních práv stalo realitou pro občany. Nová komise bude jistě, jak jste to slyšeli v projevu Junckera, důležitým, důležitou součástí v tomto boji a Evropský parlament jistě také. Mm, děkujeme a rovnou dáváme slovo řediteli agentury pro základní práva panu Kjerumovi. Děkuji za slovo. Vážený pan, vážená paní předsedka, předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně. Děkuji vám mnohokrát za pozvání, paní předsedkyně. Musím říct, že v minulosti se nám s vaším výborem spolupracovalo skutečně velmi dobře a e, těšíme se na další plodnou spolupráci do budoucna. Jak všichni víme, lidská práva a jejich respektování je velmi vysoko na e, žebříčku evropské agendy. Každodenně se to potvrzuje v průzkumech Eurobarometr. Evropané zkrátka lidská práva staví velmi vysoko na žebříček svých priorit a žádají je od evropských institucí. A proto vám dnes zde velmi rád představím naši výroční zprávu. Je to zpráva za rok 2013. Jsem velmi rád, že tady mohu být se zástupci Evropské komise a Rady Evropy, jak už říkala Françoise, eh, hezky to ilustruje komplementaritu a spolupráci, která mezi našimi institucemi panuje a která je tak velmi důležitá. Tato spolupráce postupně eh, roste s námi, vyvíjí se a dozrává. Než se dostanu eh, k nálezům naší výroční zprávy, dovolte mi říct si několik slov o agentuře pro základní práva, protože je tady několik nových poslanců. Co dělá naše agentura? Poskytujeme poradenství na základě důkazního materiálu evropským institucím a členským státům. Co to znamená? Znamená to, že jdeme za Evropany a v průzkumu se jich ptáme, do jaké míry jsou jejich základní práva naplňována v každodenním životě. Eh, ten nejnovější průzkum byl průzkum 40 tisíc, mezi 40 tisíci ženami, byly to osobní interview a e, ptali jsme se jich na jejich zkušenosti e, se stalkingem, s násilím na pracovišti a tak dále. Práva na důstojnost, soukromí, nediskriminaci, zda jsou respektována a tak dále. Já se k ním pak za chviličku vrátím. Takže agentura poskytuje tyto informace a doufáme, že když ty informace vy dostanete, tak si na jejich základně můžete stanovit priority, pro novou legislativu a tak dále. Naše agentura rovněž provádí právní analýzy, takže nejenom průzkumy, ale i právní analýzu toho, jak vypadá právní prostředí. Velmi často nás Evropský parlament a jiné instituce Evropské unie žádají o právní analýzy k legislativním návrhům. Nebo po nás chtějí formulování témat, která se pak dostávají do vaší agendy. E, nejnovější žádost, kterou jsme obdrželi, e, navazuje na zprávu Kloda Moraese, co se týká e, dopadu státních programů sledování na základní práva, zejména na právo na soukromí. V dokumentu, který jsem vám předal, Máte seznam všech stanovisek, která jste si od nás vyžádali a zprávy, které jsme vám předali. Samozřejmě se těšíme na další spolupráci do budoucna. Každý rok naše agentura tak tedy vydává podle naší zakládacího nařízení výroční zprávu, která analyzuje e, nový vývoj, nové e, výzvy, čeho jsme dosáhli ve všech 28 členských státech, a v Evropské unii jako što větším celku. Doznáváme, že Evropská unie vybudovala unikátní oblast eh, spravedlnosti, bezpečnosti a eh, vůbec práv. Ten rámec je velmi solidní. Nicméně vidíme, že v posledních letech eh, některé tyto prvky Evropské unie se dostávají pod tlak zejména když zvážíme eh, okolnosti hospodářské krize. Utrpěla zejména důvěra. Důvěra mezi lidmi, důvěra mezi komunitami, ale i, tras, eh, i důvěra vůči našim demokratickým institucím. To je problém, který vidíme stále častěji. Úroveň důvěry je potřeba obnovit, je potřeba znovu získat důvěru našich občanů v těchto třech oblastech. Nebudu procházet celou tu zprávu, ona je poměrně dlouhá a podrobná, ale rád bych zdůraznil tři její aspekty, které považujeme za zvláště důležité. Jednak ochrana dát, eh, zločiny nenávisti a diskriminace a otázka migrace. Nejprve tedy ochrana údajů. Eh, Snowdenova odhalení eh, masového sledování zdůraznila fakt, že ochrana osobních dat je jednoznačně ohrožena. Ochrana práva na soukromí je eh, vše jen nedostatečná, když se podíváme na Evropu dnes. Na základě loňských diskusí Vítáme žádost Evropského parlamentu na naši agenturu, aby tato dále proskoumávala základní eh, pojistky a vůbec nastavení systému v kontextu masových programů sledování. Eh, zhruba eh, někdy před koncem tohoto roku budete informováni o nálezech tohoto konkrétního, to, to, této konkrétní iniciativy. Nicméně nejde pouze o velké sledovací programy, Eh, rovněž hovoříme o, o dohledových, pro, eh, doved, dohledových programech. Například, když někdo dá své údaje daňovým úřadům, zdravotnickým institucím, jiným institucím, ať už soukromým nebo veřejným. V práci naší agentury vidíme, že národní dohledové struktury v Evropské unii jsou v současnosti příliš slabé, než aby plnili své úkoly řádně. Eh, orgány na ochranu osobních údajů, které existují ve všech členských státech, hrají velice důležitou roli při vynucování celého systému ochrany osobních údajů. Nicméně pravomoci a zdroje na národní úrovni pro tyto orgány musí být urgentně posíleny a je samozřejmě také urgentně potřeba zajistit jejich nezávislost. Na závěr bych rád eh, zdůraznil, že ehm, ti, kteří jsou ti, kteří mají za úkol ukládat tato data, ať už veřejné nebo soukromé instituce, musí být za to zodpovědní. A to na daleko vyšší úrovni než dnes. Pakliže ty pojistky, které vytvářejí, ehm, nejsou zatím dostačující. Teď se dostávám k druhému tématu, tedy oblast ehm, diskriminace a zločinu z nenávisti. Začnu jedním takovým citátem z jednoho boloňského průzkumu, eh, co se týkalo eh, osob LGBT. Eh, tehdy jsme prováděli průzkum mezi 93 tisíci osobami LGBT v Evropě, to, což je největší průzkum svého druhu z historii. Jeden citát. Zažívám tolik diskriminace, obtěžování a násilí, že už se z nich stal můj denní chléb. A tady se diskriminace stává jaksi životní okolností. A takové to je pro mnoho osob v celé Evropě. Dovolte mi si vám jedno číslo z tohoto průzkumu LGBT. 26%, zhruba tady čtvrtina, osob LGBT eh, bylo konfrontováno s násilím, v posledních pěti letech. To znamená, čtvrtina respondentů řekla, že byla konfrontována s násilím, což je velmi vysoké číslo. A reflektuje se to také v našich dalších průzkumech. Například v loni jsme prováděli průzkum v židovské komunitě a předtím mezi Romy a jinými etnickými menšinami. A zhruba opět kolem té jedné čtvrtiny osob nám vždy říká, že jsou konfrontovány s násilím kvůli tomu, kdo nebo co jsou. Musíme si připomenout, že eh, zločin z nenávisti nemusí být jenom eh, jaksi fyzický útok. Naše práce jasně ukazuje, že zločiny z nenávisti má za úkol vzbudit strach nejenom v tom jednotlivci nebo v té eh, komunitě. Tady mi dovolte eh, říci vám další příklad eh, z průzkumu v židovské komunitě, což byl opět první průzkum svého druhu v Evropě, opět z loňského roku. Eh, v té zprávě jsme viděli, že jedna třetina respondentů tvrdila, že vážně uvažovala o tom, že opustí zemi, kde žijí, kvůli obavám o svou bezpečnost. A to už nám něco říká o té úrovni strachu, která tam panuje. A to jsme viděli i v průzkumu mezi osobami LGBT. Dvě třetiny respondentů eh, řeklo, že se na veřejnosti nedrží za ruce. Opět ta úroveň strachu, která je vzbuzena v této komunitě, je na vysoké úrovni. V březnu loňského roku Evropský parlament přijal usnesení, které vyzývalo eh, po boji proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti. Na to pak navázaly závěry rady z prosince loňského roku, Eh, kde se objevila velmi silná sada doporučení. Eh, rada požádala naši agenturu, aby spolupracovala s členskými státy, aby eh, usnadnila výměnu osvědčených postupů v této oblasti. My jsme právě spustili pracovní skupinu, kde je zastoupeno více než 20 členských států, přičemž první zasedání této skupiny proběhne za italského předsednictví v příštích měsících a doufejme, že se nám tímto podaří eskalovat práci v této oblasti v celé 28, protože je to oblast velice důležitá a těšíme se na to, že ji budeme v budoucnosti i s vámi nadále probírat. A nakonec otázka migrace. Já jsem eh, tady byl přítomen ještě před tímto panelem a sledoval jsem diskusi zde. Rád bych zopakoval, že je důležité v oblasti migrace zachovávat velmi silný lidskoprávní rozměr. Zejména hovoříme-li o ochraně migrantů, kteří přijíždějí do Evropy. Ehm, Pracovní skupina pro střed, středomoří, které se naše agentura účastnila, je a zůstává velice důležitou e, iniciativou. Mare Nostrum je další velice důležitá iniciativa. Jasně vidíme, že lidskoprávní rozměr se dostává i do spektra práce jiných eh, e, institucí EU, a doufejme, že se to bude dále rozvíjet například i v tom, čemu se teď říká Frontex Plus, anebo i v dalších programech. Poukázali jsme také na další témata ze strany naší agentury, eh, například, jak už tady zaznělo od paní generální ředitelky, zvýšit počet eh, právních možností, například možnost chráněného vstupu což je další možnost, kterou můžeme nabídnout osobám, které potřebují ochranu. Nebo eh, to, že všechny členské státy musí jasně říci, že kdokoliv, kdo poskytuje humanitární pomoc eh, migrantům, ať už je zachraňuje na moři, nebo jim poskytuje ubytování nebo potraviny, nebude za to trestán. V našich zprávách, v našich eh, rozhovorech s rybáři a s migranty ve Středomoří jasně vidíme, že toto je velice zásadní aspekt, který často vede k nějakým katastrofám, které zažíváme. Eh, vzhledem k vážnosti celé této situace, jak jsme slyšeli, naše agentura a italské předsednictví připravují výroční konferenci o lidských právech a ta se zaměří přesně na tato témata, bude zkoumat eh, tento, tuto problematiku, jak ty naléhavé případy, tak ty demografické změny, které přispívají do této diskuse. Samozřejmě jste tam srdečně všichni zváni, ta konference proběhne v listopadu. Ale abych ukončil, paní předsedkyně, rád bych zmínil ještě jeden oddíl naší výroční zprávy, konkrétně oddíl, který se jmenuje Fokus, tedy eh, ohnisko, aby se tak řeklo v posledních třech letech. Pakliže máte alespoň trochu času na naše zprávy, přečtěte si alespoň tuto sekci z našich posledních zpráv, protože vám eh, stručně načrtne, jakým způsobem eh, naše agentura v Evropě funguje, čím se potýká a na čem pracuje. Eh, v letošní zprávě opět zdůrazňujeme, že se nám podařilo udělat mnoho kroků vpřed ale že je potřeba nadále zdůrazňovat, aby respekt lidských práv držel krok s vývojem EU. Nové strategické směrnice pro Evropskou unii pro svobodu, eh, justici a bezpečnost jak si implementaci a integraci eh, v této oblasti činí jednou z hlavních priorit. Práce naší agentury jasně ukazuje, že implementace stávajících standardů je velkou výzvou pro mnohé aktéry. A proto e, v letošním oddíle Focus navrhujeme vytvoření strategického rámce pro základní práva. Máme e, strategii pro základní práva externě vzato a teď je asi čas mít takovouto strategii na interní půdě. V, napojení, v návaznosti na takovouto eh, strategii by mohl být vytvořen i náležitý cyklus politiky, a to samozřejmě mezi institucionální, eh, mezi institucemi, které vidíme zde, ale stále více by se do toho měly zapojovat i národní parlamenty, Národní komise pro lidská práva a samozřejmě i občanská společnost. Potřebujeme eh, toto širší spektrum vstupů, aby mohla probíhat obecnější diskuse i o vývoji politiky. Takže to je několik z našich návrhů. E, samozřejmě se těším, že tu, v této diskusi budeme i nadále pokračovat, a to jak dnes, tak v příštích měsících a letech. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme, pane Kierm. A nyní pan Filip Bohalo, který je generálním ředitelem pro lidská práva a právní stát Radě Evropy. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval, poděkoval za to, že se mohu prezentovat, mohu zastupovat Radu Evropy na vašem dnešním jednání, které věnujete základním právám. Jsem nesmírně rád, že mám tuto možnost vystoupit na dnešním slyšení i s Françoise Lebaj, generální ředitelkou, a i s panem Mortenem Kiernem, ředitelem agentury pro základní práva. Já si myslím, že to jak si zdůrazňuje tu skutečnost, že vy považujete Radu Evropy za skutečného partnera. Skutečného partnera, bez kterého se nemůžeme obejít, pokud je o ochranu, o propagování, prosazování základních práv lidských práv v Evropě. Předtím, než vám předložím zprávu generálního tajemníka Rady Evropy, pana Tionborga Jaglanda. Dovolte, abych zasadila tuto zprávu do obecnějšího kontextu. Jednak to byly tři eh, zkusky na nejvyšší úrovni eh, s Radou Evropy, šéfy států, které proběhly v roce 2013 ve Vídni, dále ve Štrasburgu eh, v roce 2013 a dále to bylo v roce 2005 ve Varšavě. To všechny tyto vrcholné schůzky zúraznily to, že Rada Evropy v této nové architektuře je zodpovědná za prosazování stability, bezpečnosti, demokratické stability v eh, Evropě, na našem kontinentu. Je to takzvaná měkká bezpečnost, měkká síla. Je to naše mise, která je založena na našem AKI, eh, legislativě Rady Evropy a zároveň na základě našich eh, opírá se, opírá se na 60 letech naší zkušenosti máme zde tři hlavní sektory aktivit Rady Evropy. Jednak je to první záležitost a to jsou právní normy, které připravujeme, úmluvy, dále je to sledování nebo monitoring prosazování, implementace těchto norem na straně členských států. A dále je to třetí oblast a to jsou zacílené aktivity, určité operace, které poskytujeme 47 členským státům. Propojení mezi těmito třemi sektory představuje právě tu přidanou hodnotu, to specifikum Rady Evropy. A právě posílení této interakce mezi těmito třemi hlavními oblastmi našich aktivit. Právě proto výbor ministrů požádal generálního tajemníka, aby připravil právě tuto zprávu, která se zabývá eh, stavem demokracie, lidských práv a právního státu v Evropě. Vy máte eh, před sebou tuto zprávu rovněž k dispozici. My jsme to představili na úrovni ministrů zahraničních věcí 6. května ve Vídni. Jistě, ten, jste si všimli, že mm, jsou zde i různé výzvy, různé ještě nedostatky, ke kterým dospěly naše monitorující orgány. To jste si jistě povšimli a zároveň je zde mnoho doporučení a rovněž se zde hovoří o různém typu spolupráce, který by mohla Rada Evropy nabídnout členským státům, tak abychom reagovali na tyto výzvy a abychom přemostili mezery, které zde existují. Jaké metody jsme využili k této zprávě. Rád bych řekl to, že jde o určitou novou formu monitoringu, Jednak je zde určitý mechanismus sledování, který využívá Rada Evropy v této oblasti a i naše konzultační orgány. Vzali jsme v potaz samozřejmě i rozsudky Evropského dvora pro lidská práva, sledování výkonu těchto rozsudků, což dělá výbor ministrů, dále je to výbor CPP, ochrana proti mučení, dále je to výbor základních sociálních práv, charta pro sociální práva, boj proti Eh, rasismu a netoleranci, konzultační výbor, který se zabývá ochranou lidí eh, náležících do menšin, k menšinám. Dále je to eh, společenství pro minoritné, minoritní jazyky v Evropě, Greco, boj proti korupci, dále je to boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Dále je to zpráva Grety, boj proti obchodování s lidskými bytostmi. Rovněž jsme vzali v potaz různé zprávy, zprávy různých našich konzultativních, konzultačních orgánů, například um, Benátského výboru nebo SEPEŠ, které se zabývají nezávislosti a účinnosti justice. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na zprávy komisaře eh, Rady Evropy pro lidská práva. Jsou zde Eh, různé výzvy, nedostatky, ovšem ne podle jednotlivých zemí. Jsou zde různé kategorie, jsou zde spíše tematické kategorie, to znamená, že zde ne, mm, jak si nepoukazujeme na nedostatky v jednotlivých členských státech, nesní, nesnažíme se nějakým způsobem pranířovat tyto země. V žádném případě. My se snažíme podporovat konstruktivní dialog mezi našimi členskými státy, tak abychom nalezli prostředky, které nám umožní překonat stávající nedostatky a výzvy, dostat těmto výzvám. Ty nejdůležitější nedostatky, eh, když to řeknu eh, následujícím způsobem. Jednak je to 39 států, ve kterých dochází k, k problému s národními menšinami, dále jsou to nehumánní podmínky ve věznicích, to jsme identifikovali ve 30 zemích, dále je to korupce, dále špatné zacházení ze strany eh, orgánů moci, sociální vyloučení, diskriminace Romů, nefungování justičního systému, nedostatek nezávislosti justice, eh, nedostatečná účinnost justice a rovněž nesmírně dlouhé procesní postupy, dále jsou zde nedostatky, pokud jde o migranty, o žadatele o azyl, dále je to obchodování s lidskými bytostmi a nedostatečné možnosti svobody tisku a vyjadřování. Samozřejmě, že zde můžeme ehm, začlenit další porušování lidských práv, ehm, imunita, například v trestním řízení, ehm, beztrestnost, rasismus, projevy nenávisti, různé formy diskriminace, především násilím proti osobám ze skupiny LGBT. Čili vážená paní předsedající, většina těchto nedostatků, většina těchto domén se týká především eh, vaší oblasti práce vašeho výboru. Jak to bude mm, pokračovat na základě toho zprávy, co uděláme. Ano, samozřejmě došlo k debatám eh, ohledně této zprávy. 47 eh, zemí přijalo pozitivně tuto zprávu, pozitivním způsobem se vyjádřili v tomto ohledu, pokud jde o operační kroky, které by z toho měly vyplynout. Na podzim letošního roku pan generální tajemník předloží konkrétní specifické návrhy, které se týkají určitých doporučení, které rovněž můžeme nalézt v naší zprávě. Já jsem se již o tom zmínila. Tato zpráva se snaží Eh, reagovat tematicky na tyto jednotlivé problémy a identifikujeme tři hlavní výzvy pro všechny členské státy. Tyto výzvy již několik měsíců jsou součástí důvěrného dialogu. Pravidelně se jim věnujeme v rámci doporučení, které je budou doprovázet v bilaterálních kontaktech, které pravidelně vede generální tajemník se všemi zástupci našich členských států. Tyto výzvy by měly představovat určitý základ budoucího akčního plánu, který připravujeme v tomto ohledu za spolupráce s členskými zeměmi a ideálně by to vypadalo tak, že každý členský stát by měl mít takový skutečný akční plán, aby reagoval na zjištěné nedostatky. Příprava Ehm, této zprávy umožnila Radě Evropy kriticky se podívat na určité poznatky, na určitou, na realitu. Jednak je to možnost pomáhat členským státům, aby respektovali úmluvu Rady eh, Evropy pro lidská práva a jiné úmluvy a zároveň pokud je o fungování našich monitorujících orgánů a zároveň zacílenou spolupráci. Nejprve Dovolte, abych řekl, že některé standardy Rady Evropy bohužel nejsou systematicky monitorovány, protože nemáme dostatečné mechanismy, konkrétní mechanismy, které by to umožňovaly především například pokud jde o svobodu projevu nebo například eh, svobodu médií. Samozřejmě, že Evropský soud pro lidská práva přichází s konkrétními rozsudky v tomto ohledu pravidelně, ovšem většinou je to ex post, jakmile dojde k nějakému porušení a není to ex ante s cílem určité prevence porušení těchto pravidel. Čili měli bychom trošku zvážit možnost nových mechanismů, jež by nám umožnili rychle reagovat v takovýchto konkrétních situacích. Podobně bych mohlo pohovořit o organizovaném zločinu, přeshraničním vším zločinu, terorismu a tak dále. Máme zde několik mechanismů, které by měly ovšem toho sledování plnění reagovat rychleji a efektivně, především v takových naléhavých situacích, abychom mohli ad hoc provádět návštěvy v terénu a tak dále. CPT, například výbor, který se zabývá bojem proti mučení, může reagovat okamžitě, přímo, jakmile dojde k nějakému dramatickému vývoji, například na Majdanu. Třetí záležitost. Potřebujeme více mechanismus takzvaného včasného včasného varování. Tyto mechanismy by měly být připraveny tak, aby i výbor ministrů a generální tajemník měl možno, měli možnost okamžitě se dozvědět o možných porušeních lidských práv. My již určitou dobu pracujeme nad vytvořením takového systému rychlého varování, jakmile dojde například v oblasti ohrožení svobody médií um, nebo bezpečnosti žurnalistů a tak dále. Ale jsou to mechanismus tohoto sledování nebo ostatní orgány, které by měly fungovat Eh, například v zóna zóna konfliktu, které nebyly zatím vyřešeny, takzvané zmražené konflikty, prodlužující se konflikty, aplikace našich standardů, například v Podněstří, Abchází, Jižní Osety. Tato zpráva nám rovněž umožnila podívat se na nové požadavky, normativní požadavky, mm, propojení s novými výdobytky ve, ve vědě, technologii, samozřejmě informační společnost, rozvoj v této oblasti. To pravděpodobně si vyžádá nové normy a standardy. Práce, která se týká této zprávy a jejího vypracování, samozřejmě to je velice důležité, mělo by nám to umožnit i určité plánování, určitá realizaci, implementaci strategií, které budou zacíleny spolupráce přímo v terénu, pomoc jednotlivým členským státům, které jsme schopni poskytnout, jakožto Rada Evropy. Vážená paní předsedající, milí poslanci, poslankyně, úplně na závěr to bylo ten několik obecnějších poznámek. Zkušenosti Rady Evropy v těchto všech oblastech, které pokrýváme v naší zprávě, je unikátní, myslím si, domnívám se o tom. A my samozřejmě se snažíme, by, určitě vy, využíváte všechny tyto poznatky, ale doufám, že je budete moct ještě lepším způsobem využít veškerá doporučení, veškeré poznatky našich monitorujících orgánů a tak dále. Pan generální tajemník, pan Jaglan několikrát již na různých úrovních právě potom volal i ve vašem výboru, 5. listopadu loňského roku snažil se povzbudit Evropskou unii, aby opravdu využívala tento obrovský zdroj informací, které zde má Rada Evropy. Jsou to objektivní informace, důležité informace, tak abychom řešili všechny ty výzvy a nedostatky, kterým čelí členské státy Rady Evropy a samozřejmě všech 28 států Evropské unie. 6. května loňského, to, letošního roku eh, výbor ministru na úrovni eh, ministru zahraničních věcí uznal strategický charakter partnerství mezi Radou Evropy a Evropskou unii a skutečně s, um, velice pozitivně přijala iniciativy Evropské unie s cílem konsolidovat kapacity v oblasti ochrany lidských práv, právního státu a zdůraznil přitom potřebu takého uh, dvojího využívání či překrývání v této oblasti jednotlivé úsilí. Toto je i součástí memoranda, které jsme eh, vytvořili eh, v roce 2007 mezi Evropskou unii a Radou Evropy. Nedávný vývoj jde právě některý, eh, některé ty, ty oblasti jdou právě tímto směrem. My jsme nesmírně rádi, těší nás to. Například bych zmínil spolupráci s Benátským výborem, pokud jde o žulov law framework, rámec právního státu, které přijala Evropská komise nebo, nebo právě spolupráce s orgánem CPŽ, jak už jsem se o tom zmínil, takzvaný Justice Scoreboard, srovnávací tabulka v oblasti justice a zároveň i úžasná spolupráce přistoupení Evropské unie do Greka, to je náš monitorující orgán, který se zabývá bojem proti korupci. Zároveň očekáváme s velikým, velice netrpělivě i stanovisko Evropského soudního dvora, pokud jde o přistoupení Evropské unie k úmluvě, k Evropské úmluvě pro lidská práva. Toto přistoupení by mělo institucionálním způsobem ještě více posílit spolupráci mezi Radou Evropy a Evropskou unii a my skutečně počítáme s podporou Evropského parlamentu v tomto ohledu a především vašeho výboru. Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Děkuji vám. Děkuji za důkladné úvodní vystoupení a za všechny informace pro náš výbor. Vážení kolegové, máme velmi dlouhý seznam řečníků, kteří chtějí vystoupit. Já tedy již nyní končím, nebo uzavírám tento seznam řečníků a přečtu jména. Vás ještě tedy přidám na seznam. Ještě dva, ale tím opravdu končíme. Teď čtu jména. Nejdříve dám slovo koordinátorům. Místo paní Vomareň bude pan Becker. Takže. Mrs. Zippel, Mrs. Wikström. And then to the members, and I will like... Dále to budou členové a tady bych eh, vás prosila, abyste se omezili na minutu a půl, dvě minuty, aby všichni měli možnost uh, Eh, hovořit a přitom byly odpovědi. Mr. Eh, Chrysogonos, Mrs. Gomez, Mrs. Stevens, Mr. Shogor, Mrs. Post, Mr. Chaki, Mr. Uh, Lenars, uh, eh, Mr. Jurek, Madame Sebalos and Madame Vergia. Did you hear your names? Then the uh... A paní Kienge a paní Matera. To jsou ty dvě navíc a tím uzavíráme seznam a začínáme pan Beke. Vorsitzende, herzlichen Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za eh, ty tři úvody těmto třem zástupcům tak důležitých institucí v oblasti práv v Evropě. A mám dvě otázky. Nebudu je příliš dlouho uvádět, ale přesto. Eh, panuje velmi silný dojem, že význam instituce Charty základních práv v Evropě u evropských občanů není realitou. Lidé v Evropě nevědí, že se jedná o právní instituci, která slouží jako základ pro lidská práva. To je podle mého názoru fatální chyba že občané a občanky to nedostatečně vědí. To je ale velice důležitý statut, který potřebuje, aby byl jaksi sdělen občanům. Co s tím budete dělat? A za druhé, to se týká toho, že zde máme extrémní nárůst nenávistných projevů, Eh, zločinů z nenávisti a tak dále. Eh, vaše zprávy to konec konců dokládají. A chci se tím pádem eh, stručně zeptat, to se týká jak antiislamských, tak antisemických a jiných nenávistných projevů. A v, já nevím, příspěvků v blozích, na webových stránkách a tak dále. Chci se vás zeptat, kdy vznikne evropská iniciativa aby jaksi vznikl jaksi právně závazný zákaz takovýchto projevů. Samozřejmě na to jsou potřeba expertízy a definovat to, ale ptám se na to proto, protože u nás v Rakousku vím, že rakouská vláda už na tom začíná pracovat, že na národní úrovni to bude zakázané ale já samozřejmě přemýšlím jako Evropa nejenom o své domovské zemi, o své vlasti. Chtělo by to celoevropskou iniciativu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Bekre. Paní Sipl. Děkuji. Eh, pane Bekre, když si stěžujete na to, že mnoho občanů neví, jaké právní základy eh, máme, na které se mohou odvolávat, tak bych eh, k tomu ráda doplnila, že to je ještě horší. Já mám někdy dojem, že dokonce ani někteří politici nevědí, eh, co se tady, jak, co, co existuje, anebo to vůbec neberou na vědomí. Když se podíváte na Evropskou unii, tak si můžete říct, no je to všechno skvělé. Minimálně je to mnohem lepší než jinde na světě, ale ve skutečnosti, a to ukazují i zprávy, o kterých jsme zde slyšeli, zde dochází k masivní masivnímu porušování základních práv, základních principů právního státu. Eh, nezažíváme pouze diskriminaci z nejrůznějších důvodů, ale mnoho z diskriminovaných zažívá každodenně násilí. Eh, to říkají skupiny LGBT, migranti, romové, ale i mnoho dalších osob, například chudí, sociálně vyloučení, eh, ti jsou diskriminováni mnohonásoby, například v oblasti přístupu ke vzdělávání a tak dále. Takže mm, si myslím, že se skutečně nemůžeme plácat po ramenou, jak jsme dobří, ale musíme se přesně podívat do našich eh, členských států, co se tam přesně děje. A pak ještě jedna věc, která mi dělá starosti. Několik lidí zmínilo otázku ochrany dat. Pan Boliat hovoří o dalším rozvoji digitální společnosti, informační společnosti, o nových službách, které potřebují nová pravidla. Ale jsou to přesně tato nová pravidla, kde zaostáváme. Evropská rada zatím stále nevy, se, se zatím stále nevyjádřila k Evropskému balíčku na ochranu dát. A teď samozřejmě to zažíváme i jako důsledek skandálu NSA, a státního sledování. Pře- přeskoumáváme internet, digitální služby, digitální nabídky, evropské e, cloudové služby a tak dále. Samozřejmě e, ten vývoj je rozumný, ale pokud to tak chceme dělat dál, že budeme mít evropské cloudy, evropský software, inteligentní auta, inteligentní lednice a co já vím, co všechno další, tak když nebudeme mít evropské eh, regulace pro ochranu dat, tak jsme na nejlepší cestě ty hodnoty, které stojí v základu našeho jednání, postavit na hlavu. To znamená respektování lidských práv, základních práv, soukromí, svoboda vyjadřování, rozmanitost vyjadřování. To všechno e, začneme spochybňovat, pakliže, když, pakliže nebudeme mít jasná pravidla. Děkuji, děkuji paní, paní Wikström. Thank you very Děkuji vám. Děkuji za velmi zajímavé prezentace všech tří řečníků a děkuji za informace i dokumenty, které jste nám poskytli. Já bych eh, nicméně eh, ráda hovořila o situaci v jedné konkrétní zemi, v Maďarsku. Dostáváme velmi zneklidňující eh, zprávy. Toto je poslední, co jsem dostala od pozorovatelů. Obávám se, že prohlášení pana Orbana z letošního léta, který tvrdí, že chce ukončit liberální demokracii, končím citáta, je bohužel pouze špičkou ledovce. Uvědomujeme si také eh, výsledky auditu eh, maďarských eh, orgánů o nevládních organizacích, které dostávají dotace ze zahraničí. Jsou tady různá prohlášení maďarských politiků vůči těmto organizacím. A teď je tady eh, nový zákon o zdanění eh, médií a to může být velká hrozba eh, pro svobodu a nezávislost médií, pro Eh, už od roku 2010 tato, tato svoboda byla dostatečně oslabena v novém tehdejším rámci. Já se obracím na vás na všechny tři a chci se zeptat na váš názor na situaci v Maďarsku. Jak hodnotíte tyto, mm, tato zneklidnění, která se která k nám přicházejí z jedné členské země EU. A otázka eh, je konkrétně na paní eh, Lobaj. Když komise vydala sdělení o novém mechanismu, eh, právního státu. Komise zcela jasně řekla, že takový mechanismus platí a je třeba ho respektovat. Má tedy komise v úmyslu spustit příslušnou proceduru eh, v případě, že právní stát je v Maďarsku ohrožen, nebo když je tady riziko závažného porušení evropských hodnot. Prosím, Opravdu mi odpověste na tuto otázku. Já vím, že eh, jste experty, jak se vyhnout eh, odpovědi, ale prosím o jasnou odpověď. To je jeden z 28 členských států EU a není pan López. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím brzdit, eh, protože toto je opravdu velice důležitá otázka důstojnosti Evropského parlamentu, když se hovoří o hlavních eh, právech eh, v EU. Věnujeme velkou pozornost každému vystoupení a samozřejmě všem institucím, kterých se to týká. Eh, má první úvaha. Posilují se eh, hodnoty eh, základních práv v jednotlivých zemích. A to v kontextu hospodářské krize, v pokračující recesi a při té velké složitosti, která přináší zhoršení a horší zviditelnění základních práv v prostředí Evropy. A konkrétně analýza těch bodů, která tady zazněla. Já bych chtěl mít některé další podrobnosti u čtyř aspektů. Za prvé, migrace. Je tady vykořišťování, obchodování s lidmi v zejména v případech nelegální migrace, a to zejména v případě žen, kdy jsou násilně eh, prostituovány. Eh, také se hovoří v agenturách o rostoucí eh, závažnosti sexuálního vykořišťování žen v EU. Sexuální vykořišťování je obzvláště vysoké v některých členských státech. Za druhé, eh, náboženský pluralismus. Je, jsou nějaké obavy? Eh, z přetrvávání eh, směšování státnosti a náboženství v některých členských státech. A další otázka. Eh, jazyková pluralita a identita. Viděli jsme, že jsou některé hm, žádosti o vytvoření státu v některých regionech eh, v EU. Přináší to eh, některé obavy z hlediska základních práv? Vytváří to nějaké obavy o právním státu a o demokracii, když jde o takovéto žádosti o samozprávu nebo dokonce přímo o nezávislost, kdy některé regiony eh, v rámci EU požadují vlastní stát. Je tady nějaká obava o, stát, o právní stát a o demokratické principy? A konečně poslední otázka. Chtěl bych vědět o vězeních o stavu ve vězeních. Je tady hospodářská krize a ta přináší celou řadu problémů v EU. A e, já už končím. E, také tady byla i delegace do Itálie, dostali jsme se do Poggio Reale, e, blízko Neapole a tam byla opravdu hrozná situace. Je tady zneklidnění z hlediska situace v, mm, ve vězení z hlediska nemocí, mučení celého systému, tedy té vazby. Děkuji. Paní Intwald. Děkuji. Já se předem omlouvám, že nebudu schopná tady zůstat až do konce zasedání. Vyslechla jsem všechny tři úvodní projevy a dostala jsem pocit, že nehovoříme o stejné planetě. Když poslouchám popis situace základních práv obou pánů a pak odpověď komise, která říká, že všechno je v pořádku a všechno je pod kontrolou, tak já si opravdu kladu otázku, zda hovoříme o téže realitě. To je složité, já jsem to už moc krát řekla dříve. Chování Evropské komise eh, v oblasti základních práv mě velmi zklamalo a to se vyjadřuji velmi opatrně. Paní Lba je oprávněně říká, že základní práva, a já cituji, by mělo být hmatatelnou realitou pro občany. Tak já si ale opravdu nemyslím, že byť jediný eh, občan si myslí, že Evropská komise opravdu hájí jeho základní práva v období posledních pěti let. Eh, slyšeli jsme příklady obou pánů, paní Lebaj kdy eh, nevím, zda tady došlo k ochraně základních práv ze strany komise. Není tomu tak. Komise je velice zdrženlivá, velice bázlivá zasáhnout v členských státech, aby se vyžadovala respektování základních práv. Hovořili tady o tom už další kolegové a myslím, že Eh, také další věc je, co řekl pan Orbán, který řekl, že už nepotřebujeme eh, mm, přistěhovalectví, protože máme 10 milionů Romů, kteří můžou dělat tu špinavou práci. A co na to, co na to komise? Eh, komise také nepřijala cestovní mapu pro mm, případy LGBT. A dále také otázka soukromí a hájení soukromí evropských občanů. A na závěr už jenom řeknu, že když čtu zprávy ve, eh, ve médiích, eh, tak pan Juncker se eh, rozhodl, že základní práva budou zvláštním portfoliem a nyní vlastně se to objevilo v DG pro vnitřní záležitosti a justici. Prosím, paní Kristaponas. Děkuji. Jde mi o provádění listiny základních práv. Myslím si, že to opravdu tady neodráží realitu. Lidská práva jsou pošlapávána neustále v jižních zemích EU a to následkem úsporné politiky, kterou prosadila Trojka e, za přispění samotné komise. Jako příklad mohu uvést některá porušení lidských práv, která eh, se týkají Řecka. Například právo na práci pro mladé do 25 let. Dochází ke snížení platu o 32 A to znamená, že to je pod eh, hranicí minima pro důstojný život. To je přece v rozporu eh, s listinou základních práv, konkrétně článek 21, který zakazuje diskriminaci kvůli věku. A je to také proti Evropské sociální chartě. Komise pro sociální, eh, tedy výbor pro sociální otázky má stejný názor. Totež se týká Eh, otázek propouštění a to v rozporu s článkem 30 listiny základních práv. Tady Řecko bylo eh, odsouzeno Evropskou komisí eh, a to zcela zrušilo různé pojistky, které tady existují, jako například eh, eh, výpovědní lhůta v případě výpovědi a podobně. Tady je také celá řada snížení dávek, což je v rozporu s článkem 34 listiny základních práv, kde se počítá s dostupností sociálního zabezpečení. A pokud je o zdravotní péči, trojka prosadila určitá ustanovení, která porušují článek 35 listiny základních práv, která hovoří o dostupnosti zdravotní péče. A chci ještě hovořit o platbách, které jsou nyní povinné v nemocnicích. To také omezuje eh, přístup k péči a omezený i přístup k lékům. To znamená, že respektování základních práv v EU je velmi selektivní. Je tady celá řada práv, která jsou systematicky pošlapávána. A vše se přizpůsobuje v EU pouze trhu. Je tady článek 126, který se týká rozpočtové disciplíny a ten má přednost před vším. Evropské národy jsou odsouzeny k bídě. Já se obávám, že Eh, platí kritika vůči Evropské komisi, když se říká, že je velmi bázlivá. Já bych řekla ještě více, je přímo spoluvina eh, těmito, těchto porušení základních práv. Já jsem to viděla na vlastní oči a já jsem eh, žádala komisi, aby například vypracovala studii o míře eh, sebevražd, ne bankéřů, ale obyčejných občanů eh, v důsledku opatření, které vyžadovala eh, trojka v jižních zemích. Přece právo na život je jedno ze základních práv. Jsou tady zranitelní lidé, Eh, děti, eh, lidé, kteří, nebo tedy studenti, kteří příliš předčasně odcházejí ze škol, eh, nebo důchodci, které, kteří jsou přímo nuceni ke krádežím, aby měli co jíst. Ve zprávě Rady Evropy je kapitola o jasné návaznosti na korupci a praní špinavých peněz a na druhé straně nerespektování právního státa. Jak to všechno e, dopadá na zhoršení situace základních práv? Na všechno se odpovídá, není dost peněz, proto musíme omezit politiku, ale ty peníze jsou k dispozici, ovšem jsou někde, e, tyto peníze jsou někde na účtech e, v daňových rájích tam se dostávají tyto peníze. A pak jsou tady tyto obrovské nedostatky v našich členských státech kdy my přece musíme být proaktivní eh, v různých šetřeních eh, finančních eh, situací a konfiskovat výnos z nezákonné činnosti a z korupce. Komise přece musí takto působit i z hlediska lidských práv na základě zprávy, kterou tento parlament schválil o vlivu trojky. A chtěla bych ještě říci, že to samozřejmě má velké dopady na celou řadu sociálních služeb. Ale také to má obrovské dopady na fungování eh, policie i soudů. Eh, vidíme tady rozvoj terorismu, eh, organizovaného zločinu. Evropští džihadisté, to jsou prostě mladí lidé, kteří nemají vůbec pocit, že je čeká nějaká budoucnost, jsou nezaměstnaní. A Přidávám eh, se k tomu, co řekla paní Wikström o situaci v Maďarsku, zejména to prohlášení pana Orbána, který řekl, že buduje neliberální stát. A eh, podrobuje při tvrdé kritice nevládní demokratické organizace. Děkuji, paní Spielberg. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem třem řečníkům za zajímavá vystoupení. Pokud jde o ochranu údajů, kolegové to tady již eh, zmínili a já nechci opakovat, co už zaznělo, ale chci jen dodat, že je to naprostá priorita. Je třeba se této problematice věnovat v zájmu všech eh, občanů. Eh, důvěrnost údajů o zdraví, o pojištění je zásadně důležitá. Eh, některé eh, osoby žádají informace o vašem zdravotním stavu, ale ty osoby nemají právo na takovéto informace. Jsou to například pojišťovny, které chtějí znát vaši, uh, váš zdravotní stav. A pokud jde o nenávistné projevy, je důležité mít velice jasný přehled o rozsahu eh, těchto projevů. Četla jsem řadu studií eh, o nenávistných projevech. Zejména antisemitismus eh, nebo další projevy nenávisti vůči osobám, které třeba mají zdravotní postižení. Máte takové e, informace? Lidé s postižením jsou v Evropě i v celém světě bezesporu menšinou, ale věnuje se tomu velmi malá pozornost. Já bych byla ráda, aby tyto osoby nebyly prostě ponechány na okraji. Hovoří se o projevech nenávisti, ale postižení v naší společnosti eh, také narážejí na celou řadu jiných problémů, například otázka eh, mobility. A to bych také byla ráda, aby se to eh, zohlednilo nejen v Radě Evropy, ale také v Evropské komisi jsou tady vlastně všechny oblasti života, sport, kultura, kde jsou postižení velmi omezení. Oni jsou vždycky poslední, na které se bere ohled. Nejde pouze o diskriminaci eh, v práci, v každodenním životě, eh, ale úplně ve všech oblastech života diskriminace vůči postižením, ale se zdá, že není prioritní otázkou. Například v Belgii eh, Postižení nemají dostatek peněz, aby mohli financovat své potřeby. Ano, přiznává se to, ale Centrum pro rovné příležitosti tady ne, ne, nekoná, nic proti tomu nedělá a to není správné. Bylo by třeba mít daleko proaktivnější eh, postoj, aby to opravdu dávalo příklad jiným. Děkuji. Pan Sugar. Thank you. I have a question to Děkuji. Já mám otázku na pana Keruma. Agentura FRA má za úkol sbírat informace a prosazovat rovná práva pro všechny v Evropské unii. Přijde mi zvláštní, že vaše výroční zpráva se vyhýbá otázkám tradičních národních menšin. Jak můžeme respektovat článek dvě dohody, tedy zajišťovat eh, práva menšin, když tyto menšiny ignorujeme? Jakým způsobem tako, tato agentura zajistí, že i práva menšin budou zahrnuta do eh, evropského přístupu k ochraně lidských práv tak, abychom monitorovali všechna práva všech menšin. To nehovořím prosím o migrantem, hovořím o tradičních národních menšinách. Jsou to občané Evropské unie, představují zhruba 10 evropské populace. Děkuji. Děkuji, paní Spost. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také všem třem řečníkům, které jsme vyslechli. Já patřím k těm, kteří spíše kritizují eh, v této oblasti. Zejména mě napadá eh, otázka práv, eh, která jsou tak trochu protichůdná vzájemně a jaké jsou důsledky takovéto situace. Zde v parlamentu máme pravé křídlo, jak vidíte, které je zcela proti demokratickému procesu. A my jako Evropská unie si musíme na takovéto rasistické projevy dávat opravdu velký pozor. Zde v parlamentu máme zástupce eh, extrémních pravicových stran, eh, například i ze Švédska, kteří během eh, národních a evropských voleb pronášeli nenávistné projevy proti Romům a to i na velkých billboardech a to například i ve e, švédském metru. Podíváme-li se na plány integrace, tak musíme zohlednit zvláštní cílené nenávistné projevy právě proti Romům. Nemyslím si, že eh, pomůže vyřešit otázku bydlení pro Romy samo o sobě. Je potřeba změnit situaci pro tu většinu Romů, kteří jenom nesedí a nežebrají na ulicích. Diskriminace je skutečně rozšířená a je to vyjádřením nenávisti vůči jedné konkrétní menšině. Pak je zde samozřejmě také otázka násilí páchaného na ženách. Hodně se tu mluví, na, eh, hodně se tu mluví o právech žen na potrat, ale já si myslím upřímně řečeno, že se věci vyvíjejí úplně špatným směrem. Musíme si uvědomit, že to, co se děje dnes v Evropě, je, že máme obrovskou genderovou diskriminaci, dobře, máme kvalitativní cíle, ale nemáme žádnou metriku ani žádná opatření toho, jak bojovat a jak ukončit diskriminaci proti ženám. A nebo tu jsou ta protichůdná eh, opatření pro zajištění svobody. Například eh, svoboda vyjadřování může být eh, bez problému omezena pakliže působí škodu ostatním musíme přemýšlet o tom, jakou budoucnost necháme příštím generacím. Budou naše děti skutečně muset ve školách poslouchat nacistické názory? V dnešním Švédsku jsou židovské komunity, které otevřeně říkají, že se nikdy nebáli tolik jako dnes eh, Naposledy se tak báli v roce 1945. Dochází ke šhářským útokům na budovy, kde přespávají bezdomovci. Dochází k, policej, k přestupkům policie při nakládání s Romy a mnoho, mnoho dalšímu. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Vítám myšlenku nového strategického rámce základních práv a doufám, že i otázka národních menšin v ní bude řádně vyřešena. Eh, parlament několikrát vyzýval komisi naposledy v usnesení ohledně situace v oblasti lidských práv, eh, což eh, je usnesení z února tohoto roku, aby vytvořila politickou normu na ochranu politických menšin. A aby se nepoužíval dvojí metr, kdy se rozlišuje mezi kandidátskými státy a členskými státy podle kodaňských kritérií. Eh, hovořím-li o tradičních národních menšinách, hovořím o těch občanech EU, zhruba 10 populace EU, kteří nejsou imigranti, žijí v Evropě už po staletí, přispívají k evropským hodnotám a našemu dědictví. Mám konkrétní otázku na komisi a na agenturu FRA. Jaké konkrétní plány na toto téma máte? Jak hodláte otázku tradičních národních menšin vyřešit? jakým způsobem eh, hodláte a jaké zavést monitorovací mechanismy. Kdy hodláte vyvinout komplexní ochranný systém pro tyto menšiny, eh, regionální lingvistické skupiny a eh, konstituční regiony společně s příslušným monitorovacím mechanismem. Děkuji. Děkuji, pan Lenert. Děkuji, paní předsedkyně, i všem třem řečníkům. Já budu velmi stručný. Efektivní právní stát je naprosto zásadní jak pro jednotlivce, tak pro komunisty, eh, pardon, pro komunity a i pro jednotlivé členské státy. Ovšem je to důležité i pro celou Evropskou unii. Pakliže kážeme ostatním, co mají a jak mají dělat, musíme mít pořádek hlavně u sebe doma. Ovšem eh, z těch tří zpráv, které jsme zde slyšeli, vyplývá, že eh, u nás pořádek není. Agentura pro základní práva říká, že bychom potřebovali především strategický rámec uvnitř Evropské unie. Eh, já se chci zeptat, jak si to představujete, jakou vizi v této věci máte? Budeme pracovat na základě analýz z členských států nebo na základě doporučení? Jak zajistíme, že se těmi pokyny někdo řídí? Budeme potřebovat nové nástroje? Eh, mám na mysli konkrétně článek 7, který tady zazněl. Jaká by byla role Evropského parlamentu v takovémto postupu v rámci eh, takovéhoto, eh, takovéto strategie? Před několika lety se v Nizozemsku sešli ministři, kteří hovořili o tom, že Evropská unie by měla výrazněji vstupovat do oblasti lidských práv. Jak to vypadá v radě v této oblasti? Děkuji, pan Jurek. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, já se omezím pouze na tu zprávu Rady Evropy, protože to je opravdu úžasná příležitost eh, pohovořit si se zástupcem Rady Evropy tak proto je dobré, že to můžeme všechno zvážit zde společně. Já si myslím, že tato zpráva popisuje velice dobře v předmluvě situaci pod Janukovičem na Ukrajině, nedostatek demokracie, nedostatky v justici, to vše, co by provokovalo, spustilo revoluci. Tato zpráva rovněž velice správně hovoří o ruské anexi. Při anexi Krymu to samozřejmě vyvolalo ohromný ohromnou nevoli v celé Evropě. Ovšem nehovoří se zde o nedostatku demokracie v Rusku. My všichni jsme součástí Rady Evropy, naše členské státy a v Radě Evropy prostě zasedáme společně s Ruskem. Neměli bychom zavírat oči před stávající situací, kde například běžná, běžný konkurenční boj v prezidentské volbě není v Rusku možný. Dneska jsme slyšeli, že Boris Akunin, úžasný pokračovatel Bunina, Turgeněva, tento úžasný spisovatel, opouští Rusko, protože řekl, že ho šokuje to šílenství um, tlaku moci na společnost. Dále se hovoříme o Maďarsku. Maďarsku, které by chtělo samozřejmě bránit ehm, křesťanské hodnoty, ovšem zároveň Eh, o, o této zemi hovoříme, ovšem o Rusku, kde neexistuje, kde mm, je nedostatečná demokracie, ne, nehovoříme v tomto ohledu. A toto je naše povinnost, hovořit o základních svobodách a jejich nedostatku v této zemi, protože ano, my se zajímáme o Rusko, když Rusko, řekněme, zaútočí na nějakou sousední naši zemi. My ovšem nechceme vidět skutečnost, realitu. Milí kolegové, jaká je situace Eh, společnosti Memorial. To je združení Memorial, které hovoří o obětech komunismu. Eh, Rusové, vě, většina Rusů, kteří byli prostě persekuováni v tom období národnostní menšiny, které zde žijí v Rusku. Čili myslím si, že by se tento, tato zpráva měla za, zabývat více situací demokracie v Rusku, protože si myslím, že řízení a zpráva znamená trošku ji předvídat předtím, než dojde k nějaké další katastrofě. Paní Sebalos? Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala všem našim hostům za nesmírně zajímavé projevy. Máme k dispozici velice zajímavé písemné materiály. V EU a v členské zemi, velice, v členské zemi často kritizujeme třetí země za porušování lidských práv. Ovšem, když eh, popisujeme situaci v našich vlastních zemích, tak je to obtížnější pranýřování, pojmenování nešvaru a nedostatku se zdá být mnohem jednodušší, když hovoříme o ostatní zemí. Zatímco když hovoříme o EU, tak předpokládáme, že všichni dělají řádně to, co mají dělat a že je to v pořádku. Když se podíváme na situaci na Ukrajině, dobře, tam je to pravda, ovšem podívejme se na nová, novou španělskou legislativu proti demonstrancím. To si myslím, že je v rozporu se základními právě. Dále je to nedostatek eh, respektu pro ehm, integritu člověka, azylanty, jejich potřeby, svobodu projevu, příslušníků jednotlivých menšin a tak dále. Proto bych se ráda obrátila se svým dotazem na komisi. Existuje nějaká pracovní skupina, která by se zabývala strategií v oblasti lidských práv. Myslím si, že není nic špatného na tom, abychom pojmenovali a pranířovali nedostatky, abychom se věnovali každé jednotlivé zemi a jejím nedostatku. Myslím si, že by to spíše mohlo pomoci v nápravě těchto nedostatků. Všechny naše členské státy jistě eh, mají eh, určité věci na svědomí a mělo by se to řešit. Možná analýza situace v lidských právech by měla být odložena do vzniku nové komise, počkat na novou komisi, ovšem podle mě to není správné. Měli bychom prostě tuto analýzu um, realizovat, to je nesmírně důležité. Děkuji, děkuji, um, vážení kolegové, ještě paní Beržia, Kinge, Matera bych chtěli vystoupit. Pokud nedodržíte minutový limit, tak prostě nebudeme mít možnost odpovědi od našich hostů. politické, to divadlo, které vidíme posledních pět let ohledně přistoupení k umluvě, Evropské unie, pro lidská práva. Na začátku našeho mandátu jsme byli, bude nám to trvá několik týdnů, pouze několik měsíců a pět let později jsme na stejném místě a nyní čekáme na rozsudek Evropského soudního dvora a poté uvidíme, zda konečně dojde k nějakému pokroku, protože osobně si myslím, že by to bylo užitečné. Všechny ty výzvy, o kterých jste se všichni zmínili, Vidíme zde obrovský problém uvnitř Evropské unie. Evropská unie není už takovým tím referenčním bodem, kterým byla v minulosti. Prostě ne, ano, proč budeme kritizovat to, co se děje vně Evropy, když prostě to, co se děje u nás, nebudeme respektovat a nebudeme o tom hovořit. Do Rusko není naše komise, je to než kompetence, je to záležitost, která se týká výboru pro zahraniční věci a ještě mm, dalších výborů v našem Evropském parlamentu. Ovšem my samozřejmě bychom měli spolupracovat s těmito výbory podpory, když hovoříme o evropských hodnotách, islamofobie, ano. To může být rovněž součástí témat, na který bychom měli ještě pracovat. Cecilie Wallström se o tom zmínila. Otázka Maďarska je symbolickou záležitostí. Práce Rady Evropy v této oblasti je nesmírně důležitá. Samozřejmě, že využíváme i informace Benátského výboru. Pan Juncker řekl některé věci, zdá se, že chce jít dál, než byl ochoten jít pan Barroso. Uvidíme v těch následujících měsících, uvidíme, zda všechny tyto krásné řeči jsou pouze řečmi, nebo zdy se nám opravdu povede konkrétně pokročit v některých konkrétních tématech. Do, skončila jsem, paní předsedající. Poznámka mimo mikrofon. Pokud poté, říká paní předsedající, nebudete mít možnost získat odpovědi, tak prostě je mi to, je mi to velice líto. Ve 13.00 musíme skončit. Děkuji. Ano, pokud byste byla tak ochotná, vynulo, vynulovala ten čas, tu časomíru, protože už to začalo běžet. Děkuji. Výborně, takže rovnou k mému dotazu. Jaké je stanovisko komise i agentur ohledně plánu uzavřít Centrum pro identifikaci a ehm, odsun. Vidíme zde v Itálii, je zde mnoho právních problémů, zneužívání lidských práv. A druhá otázka, nedostatečné povědomí mezi mnoha vedoucími činiteli, politickými činiteli ohledně projevů rasismu, nenávistných projevů, které narůstají ve všech zemích. Ano, máme zde národní pravidla v jednotlivých členských zemích, která bojují proti diskriminaci. Zvažujete nějakou kampaň pro určitá pravidla, například to, že eh, dojde k odsunu eh, rodičů, kteří prostě nemají dostatečně papíry k dispozici nebo mm, nedostatečné dokumenty občanů třetích zemí, dále je to problematika mučení, to je záležitost, která trápí nejen Itálii. Paní Matera, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já skutečně nechápu, nechápu, proč lidé jenom kladou otázky a nedají prostor našim hostům, eh, aby odpověděli. Takže já budu příkladem. Jedna otázka na komisi. Jak můžeme re- racionalizovat naše aktivity v prospěch lidských práv u nás v Evropě, tak abychom zabránili duálnímu postupu, překrývání jednotlivých institucí, a dále je to otázka věz, vězenství v Evropě. Děkujeme, paní Matero, a nyní dáváme slovo našim hostům. Paní Lebaj je první. No nejprve Dovolte, abych poděkovala. Poděkovala za všechny dotazy, všechny otázky, které poukazují na to, že skutečně vám základní práva leží na srdci. Dovolte, abych ještě vyjasnila to, že netvrdím, že by všechno bylo perfektní v oblasti základních práv. Nikdy jsem to neřekla, ani není možné, abychom něco takového řekli v brzké budoucnosti a to z mnoha důvodů. Krize, která samozřejmě tlačí na základní práva, vyvíjí obrovský tlak nejenom z ekonomického hlediska, ale samozřejmě, že to vede i k antisemickým projevům, nenávisti, projevům nenávisti, všechny tyto reakce, které bohužel jsou v takových situacích, bohužel se jim nemůžeme úplně vyhnout. Čili opravdu nikdy bych se nedovolila říci, že je v oblasti základních práv vše ideální. Ovšem Evropská komise v posledních letech opravdu realizovala, připravila systém, zároveň reagovala tam, kde měla reagovat, tak aby bránila základní práva. Dále je to impact assessment, analýza dopadu legislativy, zásah Evropské komise, jakmile došlo k různým problémům, například v Maďarsku. Ani Wikström, která zde již není bohužel, aby si vyslechla mou odpověď. Fakticky to ovšem nebylo úplně správné říci, že komise nic nedělala, když došlo k problému v Maďarsku. My jsme tam, my jsme je pohnali před Evropský soudní dvůr, my jsme vyhráli ty případy, které jsme prezentovali před Evropským soudním dvorem, pokud jde o soudce, o věk odchodu do důchodu. My jsme opravdu pracovali na tom, aby v Maďarsku byla dodržována základní práva, lidská práva a my v tom pokračujeme. Dále je to sdělení ohledně právního státu, vysvětlování mechanismů, které máme k dispozici, Samozřejmě, kdykoliv se na nás obrátí občané v tomto ohledu, my jsme právě tyto mechanismy eh, přijali, my, Evropská komise. Toto sdělení, pokud jde o právní stát, Jistě jste měli možnost vidět, že ten dialog, diskuze s členskými státy, to je základní prvek. Eh, tak eh, jako nejenom teda článek 6, to znamená, my samozřejmě se snažíme vždy etablovat veškeré fakty, veškeré skutečnosti přímo na místě se státem, kterého se to týká, bez ohledu na to, o který stát jde. Mohu vám opravdu garantovat tu, to, že Evropská komise se nějak nestraní této povinnosti. Evropská komise byla v čele e, institucí v tomto ohledu. Maďarsko přijalo opatření, která přijal soud, tak aby došlo k nápravě těchto problémů. Samozřejmě, že jsou zde problémy v Maďarsku, nejenom v Maďarsku, a my jsme nesmírně opravdu um, se věnujeme této problematice, pokud je o základní práva, o všech těchto podmínkám. Samozřejmě, že chceme, aby vše bylo vyřešeno uh, v souladu s pravidly. A dále jsou to, za, jsou to otázky, které se týkají údajů. Já samozřejmě souhlasím s paní Sipel. To bylo několik, několik otázek zde zásnělo v tomto ohledu. Že bychom prostě, paní Sipel se zmínila o tom, že bychom měli ve Evropské unii reformovat legislativu, pokud jde o ochranu osobních údajů, jakou důvěryhodnost bychom mohli mít, Mm, i vůči našim partnerům. Pokud my sami máme obrovské problémy s realizací něčeho, co by mělo být základem obrany, ochrany tohoto základního práva na soukromí pro naše evropské občany, jakou důvěryhodnost bychom mohli mít v očích našich partnerů. Je pravda, že v této doméně, která se tak nesmírně rychle vyvíjí, mění, je jasné, že zde potřebujeme základ, který bychom aplikovali na veškerý stávající budoucí technický rozvoj, pokrok a který bude představovat určitý rámec, určitou základnu pro obranu našich občanů, protože skutečně eh, ochrana osobních údajů znamená i ochrana našich občanů a samozřejmě, že je to výzva celospolečenská, když se podíváme i na technický rozvoj, kterému, který vidíme. Čili ano, Evropská komise se tomu věnuje nesmírně aktivně a musíme se samozřejmě se všemi institucemi dohodnout na takové potenciální reformě. A nyní těm, kteří hovoří, že orgány ochrany dát by měly mít více pravomocí, že zpráva o které hovořil pan Monterkarum, že v podstatě byla vytvořena na základě požadavku Evropské komise, protože nám opravdu nesmírně leží na srdci dostatečné pravomoce těchto orgánů, možné sankce, dostatečný personál, dostatečné zdroje pro tyto orgány, tak aby mohly vykonávat svou práci ochrany osobních dat. Ano, čili my prostě my skutečně, paní Invel, my opravdu vždycky, vždycky se snažíme mít důkazy, konkrétní fakta, všechno mít k dispozici, abychom věděli přesně, na co reagujeme. Pane Bekere, vy jste řekl, že v realitě to, co říkáme, že lidé o tom v podstatě ani nevědí, že občané nevědí o těchto právech, které vyplývají z karty. Já s vámi v tom souhlasím. Neplatí to pouze pro základní práva, ale například i práva spotřebitelů a tak dále. Čili nedostatek poznatků, znalostí, informací, které jsou k dispozici, které jim náleží tyto možnosti a práva. No, v tom bychom měli pokračovat v této světě. Zároveň jste se ptal, zda bychom neměli přijít s nějakou právní iniciativou v této oblasti. Pokud jde o rasistické projevy, antisemické projevy, ráda bych vás upozněla to, že se máme rámcové rozhodnutí a že v lednu jsme měli, právě jsme o tom hovořili a od 1. prosince letošního roku Evropská komise bude mít právo zahájit právě takovou postup za, pro neplnění vůči státu, který nerespektuje tento, rám, toto rámcové rozhodnutí. Co se týká této otázky, ať už jde o projevy nenávisti, to vše je zásadní. Proto, nebo zásadní je, aby to byly společné akce, společné kroky, nejenom s orgány, které jsou zde zastoupeny v našem dnešním panelu, ale i mezi členskými státy. To znamená ten boj proti diskriminaci, proti dis- proti semitis, antisemitismus a tak dále. Čili nesmí to být pouze v rukách jedné instituce takový boj, instituce, která by měla reagovat v to oblasti na základě svých kompetencí. To samozřejmě naše kompetence znamená, teda znamená to především v respektování charty a evropských práv. Čili nesmí to být jednostranná akce, musí to být společná akce, musí docházet ke sledování plnění těchto činností, aktivit, protože krize neznamená pouze to, že se nám jaksi hroutí základní práva, ale má to, má to, obrov, to obrovský tlak na naše práva, na naše základní práva, které musíme bránit. Děkujeme. You'll have to ask. Děkuji a já vás musím poprosit, abyste odpovídali v kratším rozsahu, protože pak už nebudeme mít dispozici tlumočení. Prosím, pan Kajra. Děkuji vám. Já se pokusím omezit na tři minuty. Obecná poznámka na úvod. Eh, já myslím, Eh, myslím si, že je velice důležité být zcela transparentní v celé řadě eh, oblastí. Máme tady samozřejmě eh, evropskou legislativu, máme snahu řešit problémy a právě tady Evropa je opravdu v první línii a myslím, že to by také mělo být jasně zdůrazněno. Já se omlouvám ale chci říci, že přece jen Evropa dělá hodně, včetně komise a rozhodně je velice dobrým příkladem. Pokud je o listinu, já bych řekl, že eh, je určitě v mandátu agentury postupovat. Všichni máte smartfony a tady si můžete klidně stáhnout listinu základních práv z našeho eh, webu, eh, takže můžete mít vlastně tu listinu okamžitě po ruce. Vím, že také řada studentů se takto chová. A teď prosím k Maďarsku. co dělá agentura. My jsme koncem roku 2013 měli zprávu o situaci eh, extremismu v Maďarsku a pak také v Řecku, což jsou země, které mají některé eh, podobné eh, jevy a tady je samozřejmě celá řada velkých výzev, kterým čelíme. Dále, co řekla paní Wikström, my, že neřešíme otázky. Eh, pro agenturu je zcela jasná otázka mandátu a já doufám, že budete mít možnost diskutovat o budoucnosti mandátu naší agentury a že tedy nový ředitel agentury bude mít výhodu z toho, že bude mít trošku silnější mandát v celé řadě otázek. Eh, my jsme tady po dobu zhruba sedmi let eh, věci vyzkoušeli, proskoumali a doufáme, že tady právě parlament se pustí do této diskuse. A pokud jde eh, o postižené. Tady rozhodně chci říci, že agentura udělala celou řadu nebo vypracovala celou řadu um, zpráv. Není tomu tak v případě nenávistných projevů. Tady jste se dotkli klíčových otázek Dvě země, kde máme určité přehledy, ukazují, že to je opravdu velmi závažný problém a do budoucna se budeme snažit podrobněji se zabývat touto otázkou a zaměřit se právě na, otá- na eh, postižené. Je to velice zneklidňující, budeme na tom pracovat. A také doufáme eh, opět, že parlament tady bude tlačit eh, na Eh, směrnici v tomto směru, kde je to velice zapotřebí. Pokud je o Romy, to bylo několikrát zmíněno, zejména otázka chudoby a diskriminace. Agentura provedla přehled, kde jsme se dotazovali jak Rómů, tak většinového obyvatelstva eh, žijící kolem eh, rómských komunit abychom zjistili, jak je vnímána diskriminace Romů, jak je vnímána otázka chudoby. Eh, to jsme provedli v 11 zemích. To je velmi důležitá práce nejen pro otázku romů, ale také pro lepší pochopení těchto otázek a konečně eh, menšiny. My jsme udělali zprávu o menšinách v různých oblastech a opět můžeme říci, že v celé řadě otázek eh, eh, je tady eh, malá pravomoc EU pro menšiny ale agentura v každém případě řeší také tyto otázky, nebo zabývá se těmito otázkami. Tady končím, věřím, že jsou další věci, které se měly ještě, kde se měl ještě reagovat, ale nechci příliš dlouho hovořit. Děkuji vám a dávám slovo panu Boalotovi. Děkuji paní předsedkyně a děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří nás poctili svými otázkami. Nejdříve obecná poznámka cíle Evropské unie a cíle Rady Evropy v naší oblasti jsou stejné. Zajistit trvalý mír pro celý kontinent a zajistit respektování lidských práv, demokracie a právního státu. Naše prostředky jsou odlišné, ale cíle jsou stejné. Rada Evropy eh, má k dispozici pouze tlak na eh, eh, jednotlivé země na bázi peer-to-peer. -peer. A my eh, zkoumáme eh, mezery v členských státech na základě eh, povinností, které sami přijali tyto státy. My jsme nevnutili státům žádné povinnosti. Státy na sebe vzali sami, například když ratifikovali Evropskou úmluvu o lidských práv. A také soud který přísluší eh, Radě Evropy, tady také zkoumá tyto otázky, navrhuje eh, různá eh, opatření, také navrhujeme programy, jak čelit určitým problémům. Pak tady byly některé konkrétnější otázky, pane Bekere. Všichni hovořili o stejné věci. Rada Evropy už několik let vede kampaň, celoevropskou kampaň pro Eh, boj proti nenávistným projevům a navrhuje eh, také opatření, jak eh, čelit nenávistným projevům. A pak jsou tady také rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, kde se uznávají, zohledňují takové Eh, projevy, ale samozřejmě nenávist ta nepatří do článku 10 do svobody projevu. Další bod, ano, to je také prioritní otázka. Všichni jsme viděli skandály eh, takzvaného Big Brother tady počítáme eh, s modernizací umluvy číslo 108 a věříme, že nám pomůže i komise. Chceme modernizovat tuto umluvu eh, 108 o ochraně dat, aby to odpovídalo novým realitám a přitom chceme mít eh, přístup z hlediska lidských práv a Eh, úmluva je z roku 1981, od té doby se stalo mnoho věcí, takže je prioritou modernizovat tuto úmluvu, jak řekla paní Stevens. Maďarsko, to tady už zaznělo, velmi nás zneklidnil eh, řada událostí v Maďarsku. Generální tajemník a také Benátská komise jsou neustále v kontaktu s orgány v Maďarsku, zejména pro legislativní expertízy, otázka médií a soudnictví. Ekonomická krize, také se o tom hovořilo několikrát. V ekonomické krizi, ve snaze vybřednout z ekonomické krize, se někdy trošku přehlížejí eh, lidská práva, zejména v sociální oblasti. Sociální práva jsou součástí, nedělitelnou součástí lidských práv, to chci připomenout. A několik příkladů tady zaznělo ze strany eh, řeckého poslance, omlouvám se jméno, eh, nedokážu zopakovat, bylo uvedeno několik příkladů a výbor pro tuto oblast v Radě Evropy také zkoumá, do jaké míry úspory eh, mohou ohrozit práva v oblasti sociální. Vězení, to je stále se vracející problém, velký problém to ukazují také naše monitoring bodies v Itálii. Paní Matera položila tu otázku e, týkající se italských orgánů e, po rozsudku Torreggiani, což e, je nyní plně uplatněno. Na základě zprávy výboru pro zabránění mučení a týrání a také o otázkách žadatelů o azyl a uprchlíků. Také zkoumáme e, podmínky administrativního zadržení migrantů. To může být velice důležité pro žadatele o azyl, aby věděli, jaká pravidla se na ně vztahují ne, eh, násilí proti ženám, diskriminace žen, to mi umožňuje připomenout, že umlu, Istanbulská umluva nedávno stoupila v platnost. To je umluva, eh, která eh, se staví proti násilí na ženách. Apelují na členské státy, ratifikujte tuto umluvu, pak tady bude také monitorovací orgán, který již brzy bude ustaven a já vás Eh, budu-li pozván příště, budu informovat o těchto výsledcích eh, podle Grevio. Dále tady byla další otázka. V Radě Evropy máme jediný mezinárodní nástroj právně závazný, což je rámcová úmlava na ochranu národních menšin s advisory body, tedy konsultativním orgánem, který eh, v každém státě provádí sledování této otázky a sleduje právě situaci příslušníků menšin. Pan Jubek. Otázka Ukrajiny. O tom jsem hovořil v úvodním vystoupení a připomněl jsem, že to je tematická zpráva, kde nejde o výjmenování. Bude tady mezi generálním tajemníkem a členskými státy veden dialog Eh, abychom společně eh, proskoumali, jak otázky zlepšit. Mohu říct, že 47 členských států eh, Rady Evropy, včetně Ruské federace, jsou na stejné úrovni a také podlehají různému sledování, různému monitorování. Já tedy na závěr skončím otázkou postižených. Ano, uvidíte, že v naší smlouvě je to důležité, v naší zprávě je to důležitá otázka a my vyzýváme, aby byla schválena legislativa, která znemožní diskriminaci. Omlouvám se, hovořil jsem příliš dlouho, paní předsedkyně. Děkuji vám, děkuji vám všem třem. Děkuji všem kolegům. Myslím si, že to byla velmi zajímavá schůze, kde jsme obdrželi mnoho informací. Eh, děkuji zejména tlumočníkům, říká paní předsedkyně, který, kteří pracovali eh, bez přestávky a vydrželi také až do konce. A oznamuji vám, že příští schůze bude 24. a 25. září 2014. Díky, končím schůzi.